Já jsem strašně rád, že Jeffrey se nemůže dočkat, až se vrhneme zase do zahraniční politiky. So, ladies and gentlemen, let's start. Dámy a pánové, začneme. A dostáváme se k bodu pořadu jednání. Japan. Japan.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 je pan Petrle, chcete se k tomu ještě vyjádřit? Prosím. Děkuji. Já jsem velmi rád, že jsme se dokázali dohodnout. Tak, jak to vidíte na hlasovacím seznamu. Nepodporuji žádné nové návrhy. Co se týče těch eh, žen nucených eh, k prostituci za druhé světové války, myslím, že je naprosto jasné, co udělal japonský premiér Abe nedávno, když eh, se k tomu vyjádřil veřejně. A proto si nemyslím, že je nezbytné, abychom se k tomu nějak vyjadřovali i my. Takže bych se rád držel té linie, na které jsme se dohodli. Měli bychom zaměřit naši zprávu do budoucnosti a ne na minulost. To je ode mě všechno. Herzlichen Dank. Děkuji vám. Takže bychom začali. Poznávací návrh číslo 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. 14 pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto.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 Proti zdrželi se přijato. 31 pro. Proti zdrželi se přijato. 32 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 33, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 34 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 35 pro. Proti zdrželi se zamítnuto. 36 pro. Proti zdrželi se přijato. 38 pro proti, zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 7, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 39 pro, proti, zdrželi se přijato, 40 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 41 pro, proti, zdrželi se přijato, 42, kdo je pro, eh, společně s 30. kdo je pro, proti, zdrželi se Zamítnuto 43 pro, proti zdrželi se přijato. 44, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. Ústní pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 45, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 46, kdo je pro, proti zdrželi se přijato. 3 pro, proti zdrželi se zamítnuto.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 Zamítnuto. Dvojka. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Elektronicky hlasujeme o celku. Zahajuji hlasování. You don't. I have one. You're in favor? Uh, uh, Končím hlasování. Zpráva byla přijata 47 hlasy pro, 9 se zdrželo, nikdo nebyl proti, zpráva byla přijata a blahopřejeme zpravodaji. Nyní se dostáváme k rámcové dohodě Evropská unie Gruzie. Budeme hlasovat elektronicky, zahajuji hlasování. Mm. <laughs> Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. A konstatuji, že tento výsledek je ještě lepší než výsledek hlasování na Krymu. Bylo to jednomyslně přijato, takže blahopřejeme. A bod číslo 12. To je případ Sergeje Magnického. Jsou k tomu ještě nějaké poznámky? Zpravodajky? Není tomu tak? Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. 2 pro, proti, zdržel se přijato. 3 pro, proti, zdržel se přijato, 5, ne 4, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 5 pro, proti, zdržel se přijato, 6 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 7 pro, proti, zdržel se přijato, 8 pro, proti, zdržel se přijato, 10 po částech. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Druhá část. Proti, zdrželi se zamítnuto. Pozměňovací návrh 11 je jazykového charakteru a vyřeší se, takže 12, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 13 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, Kompromis 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Nyní 48. Ne, 49. To se pan kolega Poteševič nadřel. Tak 49 je pro, proti, zdrželi se přijato, 50 pro, proti, zdrželi se přijato, a nyní hlasujeme závěrečně elektronicky, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 53 pro, 1 proti, 2 se zdrželi, bylo to přijato a srdečně blahopřejeme paní zpravodajce. Nyní se dostáváme k bodu číslo 13. To je doporučení OSN s pravodajem pan Lansdorf. Máme ho tady? Ne. Takže ten zlobí někde jinde. Zastupuje ho zde někdo? Paní Nejc? Budeme tedy předpokládat, že se zde vznáší jeho duch a budeme hovořit o kompromisu 1. A pro, proti, zdrželi se. Přijato. Pozměňovací návrh 11, zde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 13 pro, Chcete zkontrolovat jedenáctku? Dobře. Jedenáctka. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. No. Tak kdo to byl? Kdo si tady přál tu kontrolu? Tak vám přeji dobré ráno. Bylo to přijato. 13. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zkontrolujeme. Socialisté nehlasovali. Kata, Richard, you promised me. What I say to you in the bedroom, I'm afraid. To, co říkám eh, v ložnici, se nesmí na veřejnost dostat. Ist mit 36 zu 21 angenommen. Bylo přijato 36 hlasy pro. Proč bychom někoho měli potěšit dvakrát tím, že něco slíbíme a pak to ještě dodržíme, že? No, tak teď se dostáváme ke 12, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se přijato. 15 pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis C, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 20. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 21. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 25, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 26, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis D, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 29, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 30 pro, proti, zdrželi se přijato, 31 pro, proti, zdrželi se přijato, 32 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 33 pro, proti, zdrželi se přijato, 34 kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 38 kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 39, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 40, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 41, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 42, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 43, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 44 ve dvou částech, první část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 45, kdo je pro tu první část, proti, zdrželi se přijato, druhá část, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis F, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Potom kompromis G, kdo je pro, Takže kompromis G. Proti přijato. 48, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 49, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 50, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 51, kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 52, kdo je pro? Proti zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis H, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Nyní pozměňovací návrh 55, druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 57, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis I, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. 59, po částech. První část byl pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 61, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis G, nebo je, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 64, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato.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 Je geschlossen. Končím hlasování. Bylo to přijato 35 pro 21 proti 65, kde pro? Proti, zdrželi se přijato, 66, kde pro? Proti, zdrželi se přijato. Mit Jain. Jain, ja. 66. Die Abstimmung ist jetzt. Tak. Bude končit hlasování. 30 pro, 25 proti, bylo to přijato. 67, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Kompromis K, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 69, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 70 pro, proti, zdrželi se přijato. 71, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato, 72, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 73, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis L, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 75, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 76, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis M, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 79, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato, 81, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 83, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 84 pro, proti, zdrželi se přijato. 3 pro, proti, zdrželi se. Zdá se, že přijato, zkontrolujeme si to radši. Dobrý, tak 4. Bylo to přijato. 4, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 6, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 1, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 2, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. 9, 1 a 9, 2 je tím pokryté, také kdo je pro? i moje skupina má trochu jiné názory, tak jde ve dva, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, jde v šest, kdo je pro, proti zdrželi se přijato, jde ve osm, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto, devět, devět, kdo je pro, proti zdrželi se zamítnuto, jde ve jedenáct, kdo je pro, proti liberálové už s námi nehlasují vůbec. Tak 911 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. Zkontrolujeme si to. A další visky potom nalévá pan kolega Petrle. Tak, 9.11. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 36 pro, 21 proti, přijato. 9, 12 pro, proti, zdrželi se. Přijato. 9, 13. po částech první část bude pro, proti, zdrželi se. Přijato. Druhá část bude pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 9, 16 bude pro, proti, zdrželi se. Tak jak? 9, 9.16 bude pro, proti, tak bylo to přijato. 917, kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. Dobře, zkontrolujeme 9.17. Končím hlasování. 21 pro, 36 proti. 919. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Potom 921. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. 922. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. A nyní hlasujeme zprávě jako celku. Zahajuji hlasování. A nyní se dostává k bodu číslo 14 na pořadu jednání. Takhle ještě uzavírám hlasování. 46 pro, 7 proti, 2 se zdrželi, takže blahopřejeme zpravodaji. A nyní tedy <coughs> bod číslo 14 týkající se asociačně stabilizační dohody s Černou horou. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. 49 pro, proti nikdo, také se nikdo nezdržel, takže blahopřejeme také našim chorvatským přátelům. A tím se dostáváme k bodu číslo 15. A ten se týká Iránu, doporučení Radě komisy a SVČ. Pozměňovací návrh číslo 42. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 43. Kdo je pro? Proti zdrželi se. Zkontrolujeme. Končím hlasování. 26 ku 26, takže to zamítnuto. 44, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 45, kdo je pro? Čtyřicet pět, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, 46, kde pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 47, kde pro, proti, zdrželi se přijato, většina výboru, nebo většina parlamentu se vlastně podepsala, Končím hlasování. A měli jste pravdu, 26 26, takže zamítnuto. 48 bude pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 49 bude pro, proti, zdrželi se přijato. Končím hlasování. Dvacet sedm hlasů bylo pro, dvacet pět proti, takže to přijato. A to byla 49, takže teď 50, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Končím hlasování. Bylo to přijato. A blahopřeji, protože tím, že to bylo přijato, tak eh, gratuluji delegaci Iránu. 52 kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 53 proti. Zdrželi se. Zkontrolujeme. Abstimmung ist geschlossen. Auch mit 7. Končím hlasování. 27 bylo pro, 26 proti, takže přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. 63. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. Kompromis 2. Kdo je pro? Proti zdrželi se přijato. Takže 73. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se zamítnuto. 74. Kdo je pro? Takže 74 pro, proti, zdrželi se, přijato. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. A nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 87, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 89, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 4, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. 97, kdo je pro, proti, zdrželi se přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi se Zkontrolujeme. Končím hlasování. 26 bylo pro, 25 proti, takže přijato. Nyní 107. To mi řekněte, co to je za kompromisy, když jsou přijati jenom většinou jednoho hlasu. Takže 107, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 110, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto, 111, kdo je pro, proti, zdrželi se, to nebylo úplně jasně vidět, Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 112 D pro, proti, zdrželi se zamítnuto, eh, pardon, přijato, nebo to bylo zamítnuto? Zkontrolujeme to, 112, kontrola. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto. 113 jde pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis 6 jde pro, proti, zdrželi se přijato. 114. Ne, ne, ne. 122 kde pro, proti, zdrželi se. Sto bez toho ústního pozměňovacího návrhu. Takže 122, jenom tak, jak je. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to zamítnuto 12 hlasů pro 40 proti. 124, kdo je pro? proti, zdrželi se zamítnuto, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 8 pro, proti, zdrželi se přijato, kompromis 9, kde pro, uh, Pane předsedo, Pozměňovací návrh 140 není pokryt eh, kompromisní návrhem 7 a proto bychom rádi o tom hlasovali zvlášť. Ještě jednou, číslo 140. Pravodajko, máte proti tomu nějaké námitky? Ano, pane předsedo. Pozměňovací návrh 140 je pokryt kompromisem, protože protože se týká tento pozměňovací návrh počtu poprav, ale jsou tam i jiná čísla ohledně počtu poprav v Iránu a žádné z těchto čísel není věrohodné. Takže proto nám připadá lepší říct si vysoký počet poprav a nehlasovat o tom čísle, které navrhuje pan Kelam, jinak bychom museli hlasovat o všech pozměňovacích návrzích, kde jsou obsažena jiná čísla. Děkuji. Eh, Pane předsedo, podle seznamu, který jsme dostali od sekretariátu, ten kompromisní návrh není pokryt. Když budeme hlasovat o kompromisním návrhu, tak eh, to bude implikovat, že odpadnou jiné pozměňovací návrhy, ale to je druhá věc. My bychom byli radši, kdyby se o tom hlasovalo zvlášť, když to tady není pokryto kompromisem. Děkuji. Je tam chyba tom seznamu. Ta 140 tam není zahrnutá, ale ten obsah pozměňovacího návrhu 140 je pokryt obsahem kompromisního pozměňovacího návrhu. Ale je pravda, že to tam nemáme napsáno. Je to chyba. Ta 140 tam patří. Ale pokud je ten obsah, tak to je to, co jsem právě vysvětlovala. Kompromisní pozměňovací návrh hovoří o vysokém počtu poprav, pozměňovací návrh 140 má 650, a další pozměňovací návrh 675, potom další pozměňovací návrh o pětistech, takže nejlepší by bylo říci vysoký počet poprav a bude to všechno pokryto, takže je to pouze formální chyba. Děkuji. Herr Kielem. Uh, děkuji. Já nesouhlasím s paní zpravodajkou. A to proto, že význam tohoto návrhu je vyjádření eh, rozhořčení nebo znepokojení, zatímco eh, v tom původním jenom pouze, že se to bere na vědomí. Jde o to, že rekordně vysoký počet lidí byl popraven a my bychom rádi na tom trvali, takže opravdu chceme zvláštní hlasování. byla by zde třeba taková možnost, protože tady jsou tady ještě nějaké obsahové části navíc a zmiňuje se zde Amnesty International a Samozřejmě znepokojení a rozhořčení je rozdíl. Bylo by přijatelné, že bychom tam tedy nechali ten vysoký počest, jako je, jako je e, v kompromisu, ale jinak hlasovali o té formulaci. Zdá jsme tedy výrazně znepokojení, aby tedy podpořili paní zpravodajku, co se týče toho vyjádření počtu nebo množství, ale co se týče obsahu toho návrhu, o tom bychom ještě jednou hlasovali. Já myslím, že by to bylo spravedlivé, tak toto navrhnou paní Muniz, vy jste zpravodajka. Děkuji, pane předsedo, děkuji za tento návrh. Ten pozměňovací návrh se může nahradit, kde je Express Continued Grave Concern tak je to obsaženo v tom kompromisu. Můžeme říci, že vyjadřuje znepokojení, ale už to tam je v podstatě. Tak já bych navrhl, protože ta poslední věta není vůbec pokrytá kompromisem, abychom tu otázku toho vysokého počtu, nebo jak je to tam formulováno, great number, nebo high number, že bychom to tedy převzali ta čísla z návrhu pana Kelama bychom vyškrtli a hlasovali bychom o e, zbytku toho textu, který se liší od kompromisu a udělali bychom potom jazykovou úpravu. Ano? Takže kdo v tomto duchu souhlasí s e, pozněvacím návrhem pana Kelama a ostatních? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Je to přijato. kde by zpravodaj měl být taky k ostatním milý. No, no, no, sorry, I've made a mistake. Omlouvám se, udělal jsem chybu. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromis 9, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Pozměňovací návrh 156, kdo je pro, proti. Sto čtyřicet pět, ale to je úplně to tež. EPP prostě nepřijímá to, že by to bylo pokryté. Není to pokryté. Takže musíme hlasovat o 145C. Paní Munis. Děkuji, pane předsedo. Já nemám žádný problém s tím, že bychom hlasovali klidně o všem. I když na těch kompromisech jsme se dohodli s EPP a s ostatními frakcemi, ale zde na tomto hlasovacím seznamu, který připravil sekretariát, se říká, že to odpadá, pokud je přijat kompromis 9 a kompromis 9 byl přijat, takže nemůžeme teď rozhodnout, o kterém kompromisu nebo který kompromis pokrývá jaké pozměňovací návrhy, to už je předem určeno. Já se omlouvám, je to seznam, který připravuje sekretariát, ale definitivně rozhoduje předseda. United Special Rapporteur on Human Rights in Iran. This is not covered tak to tam napsáno a to není pokryté tím kompromisem. Tak nechápu, proč bychom měli být proti tomu, že by měl mít ten zvláštní zpravodaj OSN toto právo. Pan Salafrank. Pane předsedo, sekretariát poslal e-mail politickým frakcím, kde se říká, že tento pozměňovací návrh není pokryt kompromisem a že se o něm bude hlasovat. Takže prosím, vnezme trochu vážnosti do těch eh, rozhodnutí, která předkládá sekretariát. Předtím tam byla chyba, nebylo to pokryto, takže prosím, držme se instrukcí sekretariátu, k čemu je jinak máme. Takže hlasujme tak, jak žádal sekretariát. To je v té zprávě, v tom kompromisním návrhu napsáno toto support fully the work of the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran. And this does not cover the EPP amendment. To rozhodně nepokrývá ten pozměňovací návrh EPP. Nic na tom není. Můžeme to tam dát jako druhou část té věty. Návrh EPP, jestli to chápu správně, je the work of the United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Iran and calls An immediate and conditional entry visa to this United Nations Special Rapporteur on Human Rights in Iraq. That is the proposal by the... EU. To je návrh EPP, jestli to chápu dobře. Přijímáte to? Ano, děkuji, takže budeme hlasovat o této větě. 45. Kdo je pro? Proti? Drželi se? Rozhodnuto.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 Ist mit 28 zu 27. 28 pro, 27 proti, přijato. Teď se dostáváme 124 bylo přijato nebo ne? Tak 157. Kde pro? Proti? 157. Kde pro? Proti? Drželi se. Zamítnuto. 158, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 159, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Co 162, kdo je pro, proti, přijato. Kompromis 10, kdo je pro, proti, drželi se, přijato. 169, kde pro? Ne, to také bylo pokryto, takže 170. Kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. 171, e, eh, přijato, 172, kde pro, proti, přijato, 173, pro, proti, takže se přijato, 175, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, 176, kde pro, proti, zdrželi se Ověříme 175, takže ověřujeme. Die Abstimmung ist geschlossen. Všem hlasování. Dvacet sedm pro dvacet devět proti zamítnuto. Sto sedmdesát šest pro. Proti. Drželi se? Ověříme. Já ist geschlossen. Končím hlasování. Zamítnuto 25 pro 30 proti. 178 jde pro. Tedy 177 jde pro. Proti. Drželi se. Přijato. 178 jde pro. Bader Kronberg. Ne pro? 12. Pro, 30 proti. Zamítnuto. 13. Pro, proti. Zamítnuto. 14. Pro, proti. Zamítnuto. 15. Pro. Proti. Drželi se. Ověříme. Die Abstimmung ist Končím hlasování. 30 pro, 26 proti, přijato. A teď druhá část 16, eh, kde pro, proti, drželi se, přijato. 18, kde pro, proti, drželi se, zamítnuto, 19, pro, proti, drželi se, Zamítnuto. 20. Jde pro? Proti. Ověříme. Takže zaví, končíme hlasování. Přijato 29 ku 26. 21, to je, tím jsme to vyřešili. 20, to je také vyřešeno. Takže 23 je pro. Proti. Drželi se. Ověříme. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 31 ku 25, takže přijato. A teď 27 eh, jde pro, proti drželi se zamítnuto, os 28 jde pro, proti drželi se eh, zamítnuto, 29 jde pro, proti zamítnuto, 30 jde pro, proti eh, zamítnuto, 31, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 32, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 33, bylo 34, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Ověříme 36. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. 26 pro, 31 proti, zamítnuto. 37 jde pro. Proti, přijato. 39 jde pro. Proti, přijato. Čtyřicet jedna, kde pro, proti, drželi se zamítnuto, jedna, pro, Chcete ověřit 41? Končím hlasování. 20 ku 36. U sociálců bych byl rád, kdyby o ověření žádali poslanci a ne jejich asistenti. Teď jedna. Pro proti, zdrželi se. Přijato 2, do pro, proti, zdrželi se. Přijato 3, pro, proti, zdrželi se. Přijato 4, pro, proti, přijato. A co 2, 3? To bylo 3, takže teď 7. Přijato 8, pro, proti, zdrželi se. Přijato 9, pro, proti. Zamítnuto. 11 pro proti, zdrželi se, přijato. Teď se dostáváme k elektronickému hlasování o celé zprávě. Die Abstimmung ist geschlossen. Končím hlasování. Práva byla zamítnuta 25 ku 30. Mr. would like to Mr. Mr. Paní Šake? Když jsme začali přeformulovat pozměňovací návrhy a když nastal zmatek s hlasovacím seznamem, naši kolegové vědí, že to je webstreamováno, že se to sleduje na celém světě, je to velmi citlivé. Já jsem byla součástí Eh, jednání za liberály společně s EPP a ráda bych eh, znala vysvětlení, proč hlasovali proti, protože to, že tento parlament není schopen přijmout společné prohlášení o postoji k Iránu, je opravdu nepříliš eh, dobré vysvědčení během našeho volebního mandátu. Přijali jsme celou řadu usnesení například o Sýrii, kde, se, kde Irán zasahuje Snažili jsme se navrhnout konstruktivní přístup k Iránu, kromě jaderného programu a nevím, proč EPP vyjednává a potom e, se rozhodne tímto způsobem. Ráda bych znala nějaké vysvětlení, protože si myslím, že to je velmi špatný signál, velmi špatný okamžik. Nemám odpověď e, na tu otázku, já jsem e, požádal o slovo z jiného důvodu. Persönliche Erklärung ab, warum ich dagegen. Tak eh, já dám svoje osobní vysvětlení, proč jsem hlasoval tak, jak jsem hlasoval. Je to mimo jiné návrh Lesing Ernst. Pokud vím, tak Irán není na Blízkém východě, ale eh, otázka eh, zóny bez jaderné zbraní se nemá projednávat společně s přístupem k Iránu. To nerozhodně není užitečné. Tady eh, jde o transakce, které nesouvisí s Iránem a bylo by to nemožné, kdybychom eh, chtěli získat eh, nějaké alibi. A já lituji toho, že tento návrh GUE byl takto přijatý ostatními. To není vysvětlení předsedy, to je moje osobní vysvětlení, proto jsem hlasoval proti a to mohli někteří vědět, že bude tolik lidí hlasovat proti, protože nebyla dostatečná vůle ke kompromisu. A ještě jednou opakuju, že to je můj osobní postoj, ne postoj předsedy tohoto výboru. I won't add president to that debate because we could... Pan Howitt. Myslím, že nemá cenu se znovu vracet k té debatě. Mě by zajímalo, jestli ALDE, a Zelení eh, by se mohli shodnout na tom, že přestože se nám nepodařilo se dnes dohodnout na textu, tak jestli by zpravodajka a stínoví zpravodajové se mohli eh, sejít, aby dohodli na pozměňovacích návrzích kvůli plenárnímu zasedání eh, za vašeho vedení. Myslím, že to bude vypadat opravdu velmi špatně a proto bych se chtěl připojit paní Šáke. Myslím, že by bylo eh, nemoudré eh, nepřejmout společné prohlášení k Iránu. Pane Salafranka? Děkuji, pane předsedo. Já si myslím, že zde nebyla příležitost eh, dosáhnout koncensu. Myslím, že v rámci politických frakcí práce stínových zpravodajů měla být eh, nasměrována tak, aby přesvědčila ostatní členy. Bohužel k tomu nedošlo. Předseda vysvětlil svou pozici a podle nás eh, ten signál, který vysílá toto usnesení po tom dnešním hlasování, že je příliš benevolentní k režimu a proto my jsme museli tento text odmítnout. To ovšem neznamená, jak říkal pan Howitt, že nejsme ochotni zvážit další možnost eh, vydat společné stanovisko ještě před plenárním zasedáním, ale musí to být takový harmonizovaný signál, který budeme schopni podpořit všichni, všichni poslanci. Ten dnešní text se těchto parametrů vůbec nedržel Stanoviska mé frakce v tom nebyly odpovídajícím způsobem odraženy a my jsme tím pádem využili svého demokratického práva. Nemohli jsme podpořit bohužel tento text. Pane předsedo, jsme připraveni předložit co bude potřeba a udělat všechno pro to, abychom dospěli k textu, který si zaslouží také podporu naší frakce. Podle nás je tento text důležitý, ale ve stávajícím stavu neodrážel stanovisko naší politické frakce, takže jsme využili svého demokratického práva, kterým se řídí fungování tohoto parlamentu a proto jsme nemohli podpořit text ve stávajícím znění. To neznamená, že nejsme připraveni hlasovat o dalších eh, pokusech o vytvoření společného stanoviska parlamentu v tak eh, citlivé věci, jako je tato, ještě před plenárním zasedáním. Nabízíme svou spolupráci, ale tato spolupráce se bohužel nemůže dotknout toho textu tak, jak byl dnes odhlasován. Děkuji. Paní Moniz. Děkuji, pane předsedo. Stínoví zpravodajové se sešli mnohokrát a je to samozřejmě demokratické, ale bohužel je to takovým zklamáním, protože pan Zaleský z EPP nikdy neřekl nic k tomuto pozměňovacímu návrhu, kvůli kterému EPP hlasovala proti. Tato zpráva měla za cíl vyslat konstruktivní signál ohledně našich vztahů ne k Iránu, ale ohledně budoucích, eh, budoucích vztahů, ohledně pozitivního přístupu. Týkalo se to tedy zvolení umírněného prezidenta a ženevské dohody ohledně kontroverzního tématu jaderného programu. Jsou tam tedy tři osy, na kterých je založena tato zpráva. Podpora ženevské nukleární dohody, zapojení Iránu do regionálních konfliktů a samozřejmě velmi silná kritika a jednoznačné odsouzení ze strany Evropského parlamentu a doporučení tedy zachovat si tu tvrdou pozici, pokud jde o odsuzování situace v oblasti lidských práv. To jsou tedy ty tři osy, na kterých jsme vybudovali konsensus, jak říkali paní Šáke a Kronberg. Domluvili jsme se s různými politickými, frak, politickými frakcemi, dokonce i s panem Salevským, se kterým jsem telefonovala ve Štrasburku, abychom eh, doladili ty poslední linie. Já jsem se snažila najít kompromis, snažila jsem se dosáhnout koncensu Teď vím, co trápí EPP. Bohužel škoda, že to neřekli ve chvíli, kdy jsme o tom jednali, ale jednání je vždycky možno znovu zahájit a vrátit se k tomu, co nebylo svého času vyřčeno. Děkuji. Ještě se zde hlásí řada lidí, ale bohužel nemůžeme jí dát prostor, protože už je zde náš host. Pokud si, jsou všichni toho názoru, tedy všichni zpravodajové, respektive koordinátoři, tak bych mohl konstatovat, že to závěrečné hlasování neproběhlo pokud se na tom takto shodnou všichni koordinátoři. A potom by mohly frakce ještě využít polední přestávky k diskuzím a doladění návrhu. A pokud potom EPP označí ty pozměňovací návrhy, s nimiž můžu souhlasit nebo jiné frakce, tak to jde udělat. A pokud to tak nebude, tak tím vlastně celé to dění zde tímto končí. Tak pan Salafranka. My jsme hlasovali o tomto textu, nemůžeme říct, že jsme o něm nehlasovali. Hlasovali jsme a odmítli jsme ho. Jediné, pane předsedo, co mohu nabídnout jménem své frakce, a jsou zde i další frakce, které se k tomu také musí vyjádřit, abychom se pokusili dosáhnout dohody, a pokud dosáhneme dohody mezi všemi politickými frakcemi, tak bychom mohli předložit eh, text eh, plenárnímu zasedání. Budeme se tvářit, jako jsme nehlasovali. Ale musíme dosáhnout dohody, která bude podpořena širokou většinou. Jinak ne, jinak budeme muset tedy vyjádřit výsledek toho hlasování. Já jsem připraven hledat konsensus jménem své politické frakce, ale pokud ten konsensus nebude možný, tak se budeme muset držet svého hlasování. My jsme se skutečně snažili dosáhnout dohody. Chceme, abychom šli na plenární zasedání, ale nemůžeme se dívat jinam a říci, že se nehlasovalo, protože se hlasovalo a ten text byl odmítnut. Opakuji, jsme připraveni hledat řešení a kompromisní text, abychom mohli jít na plenární zasedání, abychom si mohli zachránit tvář a jít na plenární zasedání. Takže pokud bude dosaženo této dohody velkou většinou, tak eh, budeme moci nalézt toto řešení, které nám umožní dostat se z této slepé uličky. Pokud ne, tak se budeme muset držet výsledku hlasování. Wenn ich das richtig lese. Tak, jestli to interpretuji správně, tak navrhuji tedy toto. Vše se udělá pokus mezi frakcemi připravit jednotný text, o kterém se bude hlasovat 31. března. Pokud nevznikne jednotný text, tak je to tímto uzavřené. A nebudeme už hlasovat o všech těch pozměňovacích návrzích, ale prostě potřebujeme mít společný podklad předložený všemi frakcemi. Souhlasíte s tím takto? Ano, tak to tak uděláme. A každý se prostě musí vynasnažit část vypustit. Je to nezvyklý pokus, ale vzhledem k tomu, že jsme na konci funkčního období, tak se o tom bude hlasovat na té druhé dubnové plenárce. Na té mini plenárce to nestihneme, protože to by byla příliš krátká časová luta. Takže je to pokus toto udělat, ale znamená to, že si opravdu každý musí sednout a vypracovat jeden jediný jednotný text, o kterém se pokusíme závěrečně hlasovat. Jestli to dopadne nebo nedopadne, nejsem schopen říci. Takže vám děkuji. A nyní pan Šarius Volsky. Nová novinka. Duma teď schválila anexi Krymu k Rusku a žádá Spojené státy a Evropskou unii. A tím žádá eh, eh, Evropskou unii a Spojené státy, aby dali všechny své úředníky na seznam těch, kteří budou mít zakázaný vstup. Pan Preda? Ještě jedna zpráva z ruského tisku. Tam bylo oznámeno, že e, předseda Dumy v Podněstří žádá o připojení k Rusku. To se objevilo dnes e, dopoledne v ruském tisku. Diese Information, wie No, but asi bychom měli říct, říct, říct že právně to připojení trvá dva až tři měsíce, a to i podle Rusů. A proto je naší povinností využít diplomatické kanály. Mr. Pascu can sit here. Okay, then let's wage war. Co navrhujete? Říci ne a pokračovat v tom asi k ničemu nepovede. Možná, že Británie by měla využít svého podpisu pod eh, budapešským memorandem. To žádná záruka nebyla. But Kolleginnen und Kollegen. Kolegyně a kolegové, srdečně zde mezi námi vítám pana Ahmada al-Jarmu, předsedu Národní koalice syrských revolučních a opozičních sil. A to při příležitosti třetího výročí syrské revoluce, kterou opozice ze své strany pokojně vede. Chtěli bychom využít této příležitosti, abychom diskutovali o tom, co mezinárodní společenství může udělat pro to, aby eh, se našlo politické řešení tohoto konfliktu v Syrii a abychom usnadnili eh, přechod k demokratickému režimu v Syrii. Situace je velmi znepokojivá, a e, šance na nalezení řešení je čím dál tím menší. Konference v Ženevě e, nebyly úspěšné, spoň dosud. E, opozice byla oslabená porážkami a vnitřním rozporům. Měly by se konat volby, ale není jasné, jestli bude kandidovat také Assad. Český parlament také stanovuje Eh, pobyt nebo eh, povinnost pobytu pro kandidáty na prezidenta, což eh, by znemožnilo kandidovat těm, kteří jsou v exilu. Koalice ryských revolučních a opozičních sil vyhlásila, že jakékoliv volání po volbách by bylo zlomové. Jde tedy o to, jak nastartovat jednání a co může OSN udělat pro to, aby vyvinul nátlak na Asada, aby se vrátil k jednacímu stolu v Ženevě. Pane a jarbo máte slovo. Eh, صباح الخير eh, شكرا من دعا إلى هذه للتعبير všeho nejdříve bych chtěl poděkovat eh, organizátorům, kteří nás pozvali na toto zasedání, abychom se mohli zapojit eh, do debaty o syrské revoluci. Před eh, třemi lety, 18. března 2011, začala syrská revoluce když děti a mládež vyšly do ulic a začali psát zprávy a nápisy na zdi svých škol, byly zadrženy, mučeny, byly jim vytrhány nechty a tak začala v Sýrii revoluce. V průběhu těch uplynulých tří let Došlo k velké katastrofě a tragédii, o které určitě víte, znáte její dosah, a její hloubku. Režim, který je u Syrii, v Syrii u moci, bombarduje z letadel. My jsme přijeli do Ženevy pozitivně naladěni. Chtěli jsme najít politické řešení, které by nám umožnilo zahájit eh, přechod k jinému režimu. A obáváme se, že Bashir al-Assad není součástí řešení. Ve skutečnosti ale, když jsme byli v Ženevě, i tedy po této schůzce tak bylo zabito více než pět tisíc civilních občanů. قال أن تكون هناك مفاوضات ويكون هذا القتل التدميري Není možné, není představitelné vést jednání, když zároveň probíhá takovýto systematický masakr. My jsme přijeli do Ženevy poté, co jsme se sešli na schůzce v Paříži a přijeli jsme, nebo tedy souhlasili jsme s tím, že pojedeme do Ženevy, ale pokud je režim zodpovědný za selhání jednání, tak eh, v tom případě naši přátelé, naši spojenci v Evropské unii a v členských státech eh, musí zaujmout stanovisko na obranu civilního obyvatelstva a poskytnout vojenskou a humanitární pomoc. Pan Lardara Ibrahimi, zvláštní vyslanec OSN pro Sýrii, předložil svou zprávu před třemi dny, ve které se uvádí, že El v režim musí být viněn z toho, že, selhá, že tedy došlo k selhání těchto jednání. Pan Ban Ki-moon také řekl, že kandidatura Bashira al-Asada na nový mandát znamená zrušení všech šancí dospět k politickému řešení. Pokud bude Al-Assad kandidovat, tak žádnému politickému řešení dojít nemůže. My jsme dnes přijeli, abychom vás informovali o všech těchto podrobnostech. Žádáme Evropskou unii, aby nám poskytla protiraketové zbraně abychom mohli chránit naše obyvatelstvo. Vy víte, co se děje v Alepu, který je bombardován, bombardují se obydlí, obydlí civilního obyvatelstva, tyto bomby zabíjejí děti, ženy a jejich těla pak zůstávají ležet pod troskami. My potřebujeme tyto zbraně, abychom mohli chránit své obyvatelstvo a abychom mohli skoncovat s letectvem, které každý den vraždí naše obyvatelstvo. Víte, jak hluboká je tato humanitární katastrofa v Syrii. Máme už více než 200 tisíc mrtvých. Počet vysídlených osob v Syrii a počet uprchlíků už dosáhl 9 milionů podle údajů mezinárodních organizací. Jedna třetina syrského území je zcela zničena, zcela nebo částečně. Dnes máme velké problémy s tím postarat se o naše raněné. Některé oběti jsou dnes postiženy a my nemáme dostatek zdrojů k tomu, abychom se o ně mohli postarat. Děláme vše proto, abychom mohli těmto postiženým a zraněným poskytnout pomoc. Pracujeme také ve vnitrozemí, v Sýrii a využíváme všechny své zdroje k tomu, abychom mohli pomáhat Syřanům i uvnitř eh, syrského území. Bohužel ta tragédie je taková, že ani všechny naše zdroje k tomu nejsou dostačující. Hovoříme také o humanitárním aspektu dnes. Víte, že máme v Syrii oblasti, které jsou zcela obklíčeny. Jsou to oblasti, které jsou zcela odříznuty od okolního území. Není tam přístup k potravinám, k pitné vodě, k lékům. Takže lidé, kteří nejsou třeba zraněni, přímo zraněni, stejně umírají. Umírají hladem, umírají žízní. Bashir al-Assad eh, přijal zákon. Buď eh, se podřídíte, anebo vás vyhladovíme. Takový je jeho slogan, takový je dnes jeho přístup v 21. století. A to, co nás ještě po třetí zabíjí, je to mlčení mezinárodního společenství. Mezinárodní společenství mlčí, nereaguje na to, co se děje. Na ty zločiny na našem obyvatelstvu. Rádi bychom také řekli, že humanitární pomoc není dostačující a my voláme potom, aby v souladu s článkem 7 byla přijata rezoluce na půdě OSN, aby se vymezily humanitární koridory podle tedy kapitoly 7. Chceme závazná opatření v souladu s kapitolou 7, aby všechny ozbrojené milice a všechny zahraniční skupiny, zahraniční ozbrojené skupiny, které jsou přítomny v Syrii, byly vyzvány k opuštění syrského území. Syrský režim umožňuje žoldnéřům, aby přišli na syrské území. Máme tam žoldnáře z Iráku a z Iránské republikánské gardy a z Esboli a z Altajdy. a také z organizace pro islámský boj v Iráku. My jsme se rozhodli, že chceme bojovat proti této teroristické organizaci, která se těší logistické podpoře, které ji poskytuje Al-Assad. Už čtyři měsíce bojujeme proti této teroristické organizaci a osvobodili jsme Alep, Iklep Díraz Zvítězili jsme v několika bitvách proti této teroristické organizaci, která, jak už jsem říkal, se těší podpoře oficiálních míst. Bojujeme proti teroristickým činům této organizace, která spolupracuje s Al-Qaidou, bojujeme proti terorismu režimu Al-Asáda a iránských, iráckých eh, žoldnéřů. Jedná se o skutečnou válku, kterou vedeme proti těmto třem stranám. A já doufám, že v rámci tohoto boje se nám dostane humanitární a vojenské pomoci. My jsme vám zde dnes chtěli říci, že si přejeme, aby Evropská unie stála po našem boku v této kritické fázi v rámci Mezinárodní syrské koalice chceme vytvořit svobodný a demokratický stát, který bude založen na pluralismu, kde bude vládnout eh, většina, menšina bude v opozici, v konstruktivní opozici. Chceme mít vládu, která bude schopna chránit ženy, chránit menšiny. Chceme stát, eh, který zaručí svobody Syřanů. Děkuji. Uh, Děkuji vám, pane al jabro za toto prohlášení před výborem pro zahraniční záležitosti Evropského parlamentu. Teď dáme našim kolegům šanci eh, položit vám otázky. Nejprve pan Howitt. Děkuji, že jste přišel eh, za námi. Vidíte, že tady dnes jsou Eh, všichni členové tohoto výboru z různých politických stran, kteří vás tady dnes eh, přivítali. Děkujeme, eh, že jste si našel čas. Asi nikdo z nás si nemyslí, že by reakce Evropské unie nebo mezinárodního společenství byla dostatečná. Ale my chápeme, že je potřeba něco udělat a vyjádřit svou solidaritu. Mám tři otázky. Za prvé, eh, týkalo se to těch jednání, my jsme všichni doufali, že to dopadne úspěšně a asi i nejenom mě bude zajímat, jak jste eh, viděl eh, vy průběh těch jednání, měl jste naději, že by mohlo dojít nějakému průlomu v tom procesu, jaký byl pohled tedy účastníka zevnitř je tady něco, co bychom si z toho měli odnést a co je ten hlavní důvod, proč to nakonec nebylo možné se dohodnout. Druhá otázka týká se to podpory nás z Evropské unie pro vaši skupinu opoziční je asi běžné říci, že jeden z problémů a teď to nemyslím jako osobní kritiku nebo ty, které vy zastupujete, ale jeden z problémů, který se tady vyskytl, byl v tom, že ta opozice je velmi roztříštěná a ne nutně koordinovaná do té míry, do jaké by asi bylo potřeba, pokud máme eh, přejít eh, k demokratickému režimu. Eh, zajímalo mě, co si o to myslíte. Hlavně by mě zajímalo, jestli si myslíte, že eh, bychom vám mohli pomoct diplomaticky, finanční pomocí, logistickou, školící pomocí a jestli je to eh, dostatečné, to, co jste dnes řekl o zbraních, a to určitě slyšeli ostatní, a ti se k tomu určitě vyjádří, to zatím nebylo eh, součástí té pomoci z EU. My bychom Eh, mohli udělat více, pokud eh, opozice bude sjednocená. Vy jste byl k nám velmi upřímný, hovořil jste o džihadistech, hovořil jste o přidružených eh, skupinách Al-Kaidy, které jsou také zapleteny do opozice. My jsme velmi rádi, že to říkáte otevřeně, protože tady panuje strach, že Eh, bychom mohli nahradit násilné a zlé padouchy dalšími. A proto eh, by nás zajímalo, jak chcete dosáhnout, aby k tomu nedošlo. A ještě jednou vám chci poděkovat za všechno, co jste tady dnes eh, řekl. Děkuji, pane Hovite. A nyní paní Šake má slovo. Děkuji je důležité, abychom pořád hledali řešení, přece to může být velmi obtížné. A já jsem velmi rád, že jsme eh, se vás mohli poslechnout. Přímo mě by zajímalo, co si myslíte o eh, vyhlídkách toho ženského procesu a vaší roli v něm, také o tom, eh, jakou roli by mohl sehrát Irán. Někteří si myslí, že žádné řešení nebude možné nalézt bez Iránu, protože Irán aktivně podporuje Asadu režim a Hezbollah. Někteří si ale myslí, že by to příliš komplikovalo, to jednání. <clears throat> Tak ale by mě zajímalo, co si myslíte o to, jestli tady narůstá mm, účast džihadistů a také to, že Eh, bojují proti sobě jaká bude situace za několik měsíců. My nemůžeme mluvit s jedním blokem džihadistů, tady vidíme určité extremistické skupiny, které eh, páchají ještě více násilí než ostatní a eh, je to velkým zdrojem obav pro nás. My chápeme, že lidé v Syrii jsou v presu mezi násilným režimem a džihadisty, kteří jim nedávají moc velkou šanci na to, že by mohl vzniknout pluralitní demokratický stát. A pro nás je to znepokojivé. Evropská unie byla jedním z hlavních přispěvatelů humanitární pomoci. Je to samozřejmě velmi tragické, že tolik Syřanů je dnes závislých na humanitární pomoci. Možná, že byste nám mohli říci, jestli můžete nějak prosadit do pozičních sil, aby bylo možné dovést humanitární pomoc do těch oblastí, kde to může být možné. To jsou asi nejdůležitější otázky. A zajímalo mě tedy, jestli eh, by nějak mohly pomoci sousední země, Libanon, Turecko, Jordánsko, protože skrze tyto země a skrze humanitární pomoc bychom mohli možná změnit eh, jejich zaměření, pokud to bude potřeba. Děkuji paní Šakem a nyní má slovo pan Atkins. Děkuji. Já bych chtěl tady přivítat pana Aljarbu ehm, na výboru Británii se někde, eh, někdy říká, že někdy si obě strany zaslouží pořádný eh, výprask. Tady začíná narůstat znepokojení u lidí, kteří by byli pro vás přirozenými spojenci, že v rámci opozici, a teď vůbec nemluvím o Asadovi, eh, jsou určité skupiny, vy jste se o tom také zmínil, a já vím, že si to uvědomujete, Eh, myslím, že je potřeba eh, vůči něm vystoupit velmi pevně. My jsme také zaznamenali eh, nedávno, že v kontextu Sýrie Rusko argumentuje nezasahováním, ale aplikuje jinou politiku někde jinde. Dnes dopoledne jsme tady mluvili o tom, že je zajímavé, jaké je čínské stanovisko k Ukrajině. Mě by zajímalo, vzhledem k tomu, že jsou tady problémy s radou bezpečnosti a tam s Ruskem a s Čínou, jestli eh, jste eh, se už měl šance zamyslet nad tím, jestli by Syrie nemohla být eh, nemohla získat si pomoc Číny pro vaše zájmy. Možná, že toto zablokování těch jednání eh, je problematické, proto musíme najít nějaký jiný přístup. Možná, že Čína by si mohla trochu pomoci. Děkuji, pane Atkinsi. A pan Petering, bývalý předseda parlamentu. Děkuji, pane El Jabra. Jsem velice rád, že jste přišel mezi nás. Je to velice tíživé, co nám musíte sdělit a jistě nepanují žádné pochyby o tom, že Asadův režim je přežitý a musí zmizet, jinak nebude nastolen mír pro syrský národ. Ale jeden ruský spisovatel jednou řekl, že když odstraníte někoho z pomníku, tak se potom neví, kdo se na ten podstavec po něm dostane a možná, že ta osoba, která potom na tom podstavci bude stát, bude ještě horší. Můžeme proti Asadovi mít mnohé, ale jeho režim přece jen se postaral o tom, že křesťané mohli žít v jeho zemi relativně svobodně a vyznávat svoji víru. Já jsem v Damašku viděl na kostele svítící kříž a to v mnoha arabských zemích nevidíte. Proto bych se chtěl zeptat, jaká je současná situace náboženských menšin v Sýrii, jaká je situace křesťanů v Sýrii a jak by s nimi bylo zacházeno, pokud zvítězíte, což vám přeji, ale nepřeji si, aby zvítězili fundamentalisté, kteří by zabíjeli křesťany. Jak hodnotíte tuto otázku? Děkuji vám, pane Peteringu. A nyní pan Severin. Děkuji. Děkuji za vaši prezentaci. Já jsem ji pozorně sledoval a myslím si, že jsem to pochopil tak, že jste přesvědčen, že konečné řešení je řešení politické a že zde není žádné vojenské východisko z této krize. Ale rád bych si to chtěl u vás tedy potvrdit, jestli to chápu dobře. Může to být eh, vojenské řešení, anebo jediné konečné možné řešení je politické řešení. A pokud politické řešení je tím nejlepším možným východiskem, tak má druhá otázka je, které politické řešení by podle vás bylo zároveň spravedlivé, realistické a udržitelné. Pro nás je velmi důležité vědět, jak se na to díváte, jaké je vaše stanovisko. A poslední věc. Jaké byly podle vás největší překážky až dosud, eh, které neumožnili ženevskému procesu dospět k politickému řešení, které považujete za správné. Děkuji panu Seberinovi a jako poslední má slovo pan Landsbergis. Děkuji za informace a výměnu názoru. Zajímalo by mě, jestli je nějaký pokrok, pokud jde o Asádovi zločiny vůči lidskosti. Byly použity chemické zbraně proti civilistům, bojujícím proti režimu, včetně žen a dětí. Tolik dětí bylo zabito, tolik civilistů bylo zabito. Kde je Mezinárodní tribunál? Když tyto přirozené prostředky byly zablokovány v Radě bezpečnosti či jinde, Já předpokládám, že alespoň tedy opozice v Sýrii nemůže zůstat stranou. Jak je možné takto potlačovat demokracii? Jak to můžete umožnit? Rusko kryje tyto zločiny Asádova režimu, ale Rusko je teď velmi pohlceno svým vlastním neototalitarismem. Takže tato věc by měla být řešena. Zločiny proti lidskosti, použití chemických zbraní vůči civilistům, vůči dětem. Takže jak to teď vypadá? Děkuji. Děkuji, pane Landsbergisi. Pane Aljarbo, máme ještě jednoho řečníka, který požádal o slovo, je to pan Tenok. Ano, pane předsedo, děkuji. Já jsem asi před dvěma lety parlamentu volal po té vytvoření bezletové zóny. Nikdo uh, se toho ale nechopil a myslím, že díky tomu by se podařilo ušetřit tisíce životů, kdyby Západ uh, přistoupil k této strategii. Takže moje otázka je, vzhledem k tomu, že Rusko dosáhlo statut Parii, kvůli té agresi vůči Ukrajině, Ukrajině, tak by mě zajímalo, jestli eh, by to mohlo vést ke změně myšlení v eh, Washingtonu a jinde. S tím, že by eh, bylo možné podkopat ruskou podporu Asadovu režimu, například tím, že by se vytvořila bezletová zóna. Používání tříštivých bomb je obzvláště tragické a má to katastrofické následky v vaší zemi. Američané, eh, kteří mají eh, rakety, by mohli zničit eh, proti leteckou obranu k Asadova režimu a vytvořit tady bezletovou zónu. Myslíte si, že to, že teď Rusko svou podporou barbarského režimu Asada a také tou svou agresí by teď mohlo že by to mohlo vést k tomu, že se zvýší tlak na Asada, aby začal jednat. Děkuji, pane Tanoku. A teď má slovo pan Aljarba, aby odpověděl na otázky, které tady zazněly od našich kolegů. Eh, Děkuji, dámy a pánové. Děkuji všem, kteří položili otázky. Nejdříve tedy otázka, která se týká mezinárodní a evropské reakce na krizi. Byla tato reakce dostačující? Ne, samozřejmě, že ne. Tato reakce byla nedostačující. Vidíte, jak hluboká je tato humanitární katastrofa. Vidíte, jakou pomoc potřebujeme. Vidíte, že se jedná o skutečnou katastrofu humanitární, vojenskou. Evropská unie samozřejmě zastávala chválihodné stanovisko, ale pro nás jde o revoluci svobody, ale také revoluci věrnosti těch, kteří nám pomohli, aby budeme věrní Evropské unii. Jsme vděční za vaši pomoc, ale vězte, že tato pomoc není dostačující. Zaznělo zde několik otázek, které se týkaly ženevského procesu. Já na to odpovím tedy zároveň. Na všechny tyto dotazy, proč ženevský proces se selhal? My víme, že ženevský proces byl neúspěšný. A když známe ten zločinný režim, který v Syrii vládne, pokud jej tedy známe, tak víme, že tento režim nedokáže přistoupit na mírové řešení. Režim, který zabíjí své obyvatelstvo tříštivými bombami, to je režim, který nechce mírové řešení. Takovýto režim je skutečně vražedný, nejvražednější ze všech, používá chemické zbraně proti svým lidem. A co udělalo mezinárodní společenství? Mezinárodní společenství přijalo rezoluci, proti chemickým zbraním, proti používání chemických zbraní. Tato rezoluce byla přijata, ale zároveň si klademe otázku, zda tím umožňujeme režimu, aby používal konvenční zbraně vůči svému obyvatelstvu, takže zakazujeme chemické zbraně, ale zároveň umožňujeme používání konvenčních zbraní proti syrskému obyvatelstvu. Ještě se vrátím k Ženevě. Cílem Ženevy bylo eh, vytvořit eh, prozatímní vládu nebo takovou skupinu, která by zajistila přechod k demokracii, která by dohlížela nad konáním voleb, kde by byli zastoupeni jak vojáci, tak i civilisté a která by rok a půl nebo dva roky dohlížela na přechod k demokratickým volbám. A byl by to tedy takový přechodný prozatímní orgán, který by zajistil skutečné předání moci z rukou režimu do demokratických rukou a na tom se shodla jak opozice, tak i syrský režim. My jsme řekli Evropanům, Američanům, Arabům i Rusům, že tento režim nepřistoupí na vytvoření takovéhoto prozatímního orgánu, který by dohlížel na přechod k demokracii, protože Režim má následující heslo. Buď Asad, anebo celou zemi spálíme. Takže zde není žádná alternativa. Režim neuznává žádné politické řešení a nepřistoupí na žádné politické řešení. Nepřistoupí na to, aby zde vznikl nějaký prozatímní orgán, kde by nebyl zastoupen Asad. My jsme řekli, že zde bude tlak ze strany Ruska, a přijeli jsme do Ženevy, ale věděli jsme, že ten ženevský proces nemá naději na úspěch. Nemůže přinést politické řešení. Ale z mediálního hlediska jsme v Ženevě získali, protože jsme ukázali, že akceptujeme výsledky první ženevské konference a akceptujeme mírové řešení. Takže uznáváme tedy rezoluce Ženevy 1, to znamená stáhnout vojsko a umožnit lidem, aby mírově a v míru tedy pokojně demonstrovali. Tyto požadavky byly obsaženy v rezoluci Ženevy 1 a my jsme přijali tato usnesení a naše účast na druhé ženevské konferenci znamenala, že chceme ukázat, jak se režim držel slov Bašara al-Asada a jak slova syrského ministra zahraničí byla určena pouze prezidentu Asadovi, zatímco my jsme se obraceli na celý svět, na syrský lid. My jsme ukázali, jaké je stanovisko syrského režimu. Nicméně přijeli jsme do Ženevy, sedli jsme si za jednací stůle, s představiteli ženevského režimu, udělali jsme ústupky, i když jsme věděli, že naše veřejnost a syrský lid nesouhlasí s tím, abychom seděli za stejným stolem se syrským režimem, abychom s nimi jednali se syrským režimem. Nicméně my jsme to udělali. A ta paní poslankyně, která hovořila s našimi vztahy o našich vztazích eh, s integristickými silami a s různými představiteli, my jsme nejeli do Ženevy, aniž bychom se poradili se všemi těmito stranami, které jsou naší ozbrojenou paží v Sýrii. My jsme se s nimi poradili, abychom mohli hovořit jejich jménem. Takže jsme do Ženevy přišli s jejich podporou. Byli jsme připraveni přijmout příměří, nicméně v Ženevě režim odmítnul diskutovat o všech bodech, které byly na pořadu Ženevy 1. Takže to bylo tedy k Ženevě a teď bych se rád eh, zmínil o potřebě zamyslet se na tom, nad tím, co bude následovat po Ženevě. Mohla by se uspořádat ještě další konference, nicméně vzhledem ke stanovisku režimu tato konference nic nového nepřinese, protože režim spolupracovat nechce. Pokud je o terorismus, tak zde také zazněly otázky, které se týkaly terorismu.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 se týkalo extremistů. Naše stanovisko je jasné. My jsme vám řekli, že přišli do oblastí, které byly osvobozeny našimi svobodnými syrskými silami a už rok mají pod kontrolou některé z těchto oblastí a my už více než rok proti těmto extremistům bojujeme. Extremisté jsou dvojího druhu. Ti, kteří byli propuštěni ze syrských vězení, byli posláni do Iráku v době, kdy to byli američané a britové aby tam eh, kladli výbušniny a tak podobně. A tito vězni byli propuštěni, aby mohli svá zvěrstva páchat v Sýrii. Extremisté druhé kategorie přicházejí z vnějšku, jsou to třeba členové nebo stoupenci al dokonce přicházejí i z Evropy. A je důležité, abyste všichni věděli, že my proti těmto extremistům bojujeme a vždycky jsme proti něm bojovali. A režim? Tyto extremisty, extremisty kryje, nikdy proti něm nebojoval, zatímco my jsme vždycky proti těmto extremistům vedli válku. Před koncem, posled, před koncem minulého roku jsme velmi tvrdě zautočili na extremisty z Libanonu a Iráku. V Alepu a v dalších městech. Tato válka, kterou jsme zahájili proti extremistům, je všem známá. A Lidé se obětovali v této válce proti násilí extremistům. Padli jako mučedníci. My tedy jsme bojovali nejen proti extremistům, ale také proti Rusům, kteří jsou nejlepšími spojenci režimu. A oni velmi dobře vědí, že jsme zahájili tento boj proti terorismu. My, a když říkám my, tak myslím my všichni, my seřané, i vy v Evropské unii. Musíme bojovat proti těmto teroristickým organizacím. Musíme bojovat proti islámskému odporu v Libanonu a iránské revoluční gardě, ale musíme bojovat především proti Asádově režimu, který spáchal různá zvěrstva a páchá různá zvěrstva. Musíme pracovat na tom, aby vznikla nová Sýrie. Hovoříme také o menšinách, o křesťanské menšině. Já osobně pocházím z oblasti, kde mají křesťané většinu. Je to město Kamišlí a této oblasti žijí křesťané ve velkém počtu. Je to město, které v roce 1921 postavili francouzi. Jsou tam katolíci, protestanti a také pravoslavní křesťané. V tomto městě jsou tedy seřané, A má rodina přijala všechny tyto křesťany v našem městě. A to bylo ještě dávno předtím, než se narodil otec Bašara al-Asada, samozřejmě dávno, dávno předtím, než se narodil al-Asad samotný. Od základní školy jsem byl v kontaktu s křesťany, protože jsem chodil do protestantských škol a později i do katolické školy. My profesoři jsou pořád ještě v Sýrii i mimo Sýrii a já jsem s nimi neustále v kontaktu. Žili jsme v regionu, v oblasti, kde se vůbec nerozlišovalo mezi Araby, Kurdy, křesťany, muslimy. Byl to klidný region, pokojný. Jak to vypadalo před Asádem? Myslíte, že tam nebyly kostely, nebyly tam kříže? Samozřejmě, že byly. A po odchodu francouzů v roce 1946 až do roku 1970, jak to tedy vypadalo, jaká byla situace křesťanů? V té, dobře, v té době to bylo opravdu velmi pokojné, vládla demokracie Sice proběhlo několik eh, státních převratů, ale demokracie vždycky zvítězila a křesťané žili za stejných podmínek, ve stejných podmínkách eh, jako muslimové. Byly tam i předsedové parlamentu, kteří pocházeli z křesťanských rodin a Právě jeden eh, syrský křesťan byl v 50. letech předsedou parlamentu a je to symbol v Sýrii. Jeho rodina žila v Sýrii už po generace. Byly to, byla to tedy pravoslavná rodina a byli proti přítomnosti Ruska v Sýrii. Také jeden z velkých eh, obchodníků, pocházel z křesťanské rodiny. Já musím říct, že já jsem vyšel ze školy sedm měsíců po revoluci. Chodil jsem Chodil jsem eh, do kostela, kde jsem se stýkal eh, se zástupci pravoslavné komunity, přál jsem jim k jejich svátkům. V té době křesťané žili skutečně pokojně, byli to zemědělci, Nicméně potom došlo k převratu, došlo ke znárodnění, znárodnění půdy, znárodnění průmyslu, automobilových podniků. A většina křesťanů tehdy emigrovala do Libanonu, do Kanady, do USA. A to se stalo tedy v 80. letech. Takže všichni musí vědět, že tento režim je lživý nechrání menšiny, které by měly být chráněny v demokracii. My jsme zemí, která uznává různorodost. Vždycky jsme bojovali proti terorismu, vždycky jsme byli pro ochranu rozmanitosti této syrské mozaiky. To je obraz moderní Sýrie. Bez svých menšin Syrie není Syrií. Nicméně propaganda režimu dosáhla toho, že si získala podporu západního světa. Já musím upozornit na to, že toto všechno jsou lži. Už tři roky prožíváme skutečně velkou tragédii. A když padají bomby, tak se vůbec nerozlišuje mezi Kurdy, křesťany, muslimy. Bomby zabíjejí všechny a vůbec nerozlišují mezi menšinami či většinou. A my o tom máme důkazy. A vy v současné době jste svědky hrozného zločinu. V jednom vězení bylo zabito 11 tisíc vězňů. A máme z toho obrazovou dokumentaci. A my jsme říkali, že je to jeden z nejhorších zločinů v současné doby. Podívejte se na to, jaké zločiny tento režim páchá. Pokud je o Čínu. My jsme se sešli s čínskými představiteli v Montre. Já jsem se sešel s čínským ministrem zahraničí. Bylo to velmi užitečné setkání. On vyjádřil pochopení naší situace a prohlásil, že jeho pohled na opozici byl milný. Řekl také, že projev prezidenta Bašara al-Asada byl velmi špatný a projev opozice naopak byl velmi konstruktivní a vyzval k tomu, abychom navštívili Čínu oficiální cestou a my velmi brzy tuto oficiální cestu uskutečníme. Máme velmi dobré vztahy s Čínou a s čínskými představiteli. Pokud jde o otázku, která se týkala Iránu, Irán byl tedy vyzván protože pokud nějaká strana akceptuje Ženevu 1, tak je automaticky pozvána i na druhou ženevskou konferenci. A Irán to první sdělení nepřijal, takže nebyl pozván na druhou konferenci. Irán se podílel na vraždách v Sýrii. Hezbalách, tedy teroristická organizace, nechce, vstoupit do Sýrie, ale je pod tlakem Iránců. Hezbalách eh, kvůli tomu, že se tedy nebo kdyby se neúčastnil toho boje proti syrskému lidu, tak by to bylo špatně vnímáno, takže zbalák se do toho zapojil a nepřijal deklaraci z Ženevy 1. Pokud chce Irán skutečně pozitivně přispět k tomuto procesu, tak eh, my jsme nakloněni jeho příspěvku, vítáme ho, ale nejdříve by bylo nutné, aby Irán dosáhl toho, aby představitelé Hezbaláhu a iránské revoluční gardy, aby se stáhli ze Sýrie a aby Irán přijal Ženevu 1 a my rozhodně potom nebudeme proti tomu, aby se Irán účastnil dalších schůzek. Uh, uh, a co se týče otázky, souvisejícími, související s opozičními silami a jestli jsme schopni je kontrolovat, tak ano, samozřejmě. My jsme jeli do Ženevy s mandátem, abychom zastupovali všechny ty síly, které působí v terénu. A e, rádi bychom doručili nebo dopravili pomoc do všech osvobozených oblastí. O to nám také šlo a snažili jsme se bojovat proti terorismu na těchto územích. To je také smysl přítomnosti těch bojovníků, kteří by potom měli napomáhat doručení pomoci našim obyvatelům. Mluvili jsme tady o Ženevě, ale ten vzdor režimu je hlavní překážkou eh, těmto jednáním. Jde o to, jestli mm, můžeme nalézt nějaké řešení, které nebude vojenské, jestli je možné nalézt eh, politické řešení. My si myslíme, že by to mělo být politické řešení, ale v tomto okamžiku probíhají dvě linie Jedna je vojenská, druhá je politická. Možná, že víte, že pokud nebudeme vyvíjet velmi silný tlak na tento režim, tak se nám nepodaří najít politické řešení. Když eh, došlo k použití chemických eh, zbraní, o tom se dozvěděl celý svět, tak jsem se účastnil jednání s ministry zahraničí, eh, mluvil jsem také s Johnem Kerem a když eh, Spojené státy a Francie a Británie se postavili proti tomuto režimu a hrozili vojenskými údery jako trest za použití chemických zbraní, tak eh, Assad přistupuje na to, že se těch zbraní vzdá. To je důkaz, že tento režim rozumí jenom použití síly nebo reaguje jen na použití síly. Je to režim založení na násilí. A proto je potřeba si uvědomit ty dvě paralelní linie, z nichž jedna je vojenská, druhá je eh, politická. A naši bojovníci v terénu by měli bojovat a ten boj musí pokračovat tak, abychom eh, se mohli dobrat i politického řešení, eh, pro které my jsme. Víme, že téměř celá země byla zničena a je potřeba usilovat o politické řešení. Ale současně je také potřeba, abychom měli k dispozici sílu, abychom mohli neutralizovat eh, letecké síly eh, syrského režimu. A pokud vyvineme dostatečně účinný tlak na Damašek, tak bychom mohli také eh, dospět k jasnému řešení. Chtěli bychom také všechny ujistit o tom, že nemáte eh, čeho se obávat, eh, že by ty zbraně padly do rukou eh, teroristů nebo extremistů v Syrii. My jsme schopni bojovat proti těmto extremistům nebudou rozhodně na scéně, jejich přítomnost bude vyloučena. Skuteční revolucionáři, kteří bojují proti Asadovu režimu, působí v terénu a byli tam už eh, eh, v době, kdy jsme bojovali proti islamistickému světu, té jedné skupině džihadistů. A my eh, plně bereme zodpovědnost eh, za to, co jsme přislíbili. Všichni ti, kteří jsou pro demokratické volby, tak eh, všechno to jsou skupiny, které my podporujeme, které k nám patří. A nejde o to, z jakého jsou etnika nebo z jaké části je ale důležité, aby respektovali výsledek voleb a jako takový potom se budou moci účastnit celého demokratičního procesu. الحل السياسي العادل هو نحن قبلنا بجنيف Skutečné politické řešení by mělo převážit. A my souhlasíme s jednáním v Ženevě. Tam jsme také Eh, souhlasili s vytvořením orgánu pro přechod k demokracii, který by se skládal z uměřených eh, osob, které by eh, respektoval jak prezident Assad, tak my. A tento orgán by potom se snažil o to, jak zajistit přechod k novému režimu po demokratických volbách. Eh, نحن في سوريا كما قلنا أن حجم الكارثة كبير v Syrii, jak už jsme říkali, čelíme humanitární katastrofě. Letecké embargo si nelze představit, nebo letovou zónu si nelze představit. My jsme o to žádali, když jsme ještě byli v, na začátku celého konfliktu. A za mlčení mezinárodního společnictví došlo ke zhoršení situace. Dnes potřebujeme zbraně, abychom se mohli postavit letectvu. A co se týče humanitární pomoci, Mohli jste zaznamenat vysoký počet eh, popravených eh, vězňů, ale také popravených mimo věznice, včetně žen a dětí. Eh, ženy hrají významnou roli v této syrské revoluci. Jsou to hrdinky. Možná, že jsme úplně nevyužili a nezodhodnili jejich roli. Já jsem naštívil jedno město na jihu Syrie, což byl výchozí bod celé revoluce a tam jsem se účastnil eh, jednoho muslimského svátku. A během eh, své návštěvy jsem se setkal se ženou, která eh, jež dítě mělo zlomené nohy. Ta žena mi řekla, že má dvě nebo tři děti, které přišly o život jako mučedníci a teď má čtvrté zraněné dítě. Ale říkala, že to je cena, kterou je připravena platit za svobodu a demokracii. To je opravdová, opravdový příběh. Byla to žena, která akceptovala smrt svých dětí, aby tím eh, podpořila svobodu v Syrii. Taková je role syrských matek. A co se týče demokracie, tak já jsem se stal předsedou eh, naší koalice opozičních sil na základě voleb. Máme předsedu, místo předsedy, máme politický výbor všechno to jsou orgány, do něhož jsou voleni členy demokratickým způsobem. To je princip, který bychom rádi uplatnili, i až budeme vypracovávat novou srbskou ústavu. Doufám, že jsem tím odpověděl na otázky, které mi byly položeny. Děkuji za tuto výbornou příležitost, že jsem se mohl setkat se členy eh, výboru pro zahraniční vztahy tady v Evropském parlamentu. Chci konstatovat, že Evropská unie je naším nejbližším spojencem. A já vím, že chcete být na naší straně, nechcete být na straně zabijáků, chcete být na straně obětí. Evropa nikdy nepodporovala katy a nikdy je podporovat nebude, aspoň v tom my doufáme. Děkuji vám velice za vaši prezentaci, za vaše slova. My vás výrazně podporujeme, ale také si uvědomujeme naše omezené možnosti vzhledem k té hrůzné situaci ve vaší zemi, když se podívám, kolik je tam obětí a uprchlíků v rámci země. Já jsem byl nedávno v Libanonu a Libanon je malá země a je tam na milion syrských uprchlíků, e, rodiny s dětmi, ženy s dětmi a ani nevědí, kde jsou jejich muži. Je to velká humanitární katastrofa, která zemi postihla a doufáme, že se brzy nalezne mírový, mírové řešení, tak aby lidé ve vaší zemi mohli žít v míru společně. A přejeme vám hodně úspěchu v tomto úsilí. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Okay, so there's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 Meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás srdečně přivítal u dalšího bodu našeho programu. Je to James Moran, vedoucí delegace EU v Egyptě. A situace v Egyptě je v poslední době dosti kritická. Vznikla nová ústava A ta nová ústava, podle mého názoru, má mnoho dobrých prvků, ale je zde otázka její implementace v oblasti politické i v oblasti lidských práv a zda bude naplněn skutečný obsah této ústavy nebo zda je pouhou fasádou. O to zde asi jde. Víme, že pan prezident Mursi stroskotal v naplnění demokratických a ekonomických očekávání a že se snažil reprezentovat pouhou část egyptského obyvatelstva. A my nyní doufáme, že přechodná vláda se nyní nedopustí opět další chyby, by nevznikl takový systém Mubarak 2 minus, ale že se nyní Egypt vydá na cestu demokracie a právního státu, kde mají své místo i náboženské menšiny, jako například křesťané a další, a že se situace obecně zlepší. Situace se ještě více zkomplikovala v souvislosti se Soudskou Arábií a tím, že muslimské bratrstvo bylo prohlášeno za teroristickou organizaci a teď je otázka, jaké dopady to bude mít v příštích eh, týdnech a měsících vzhledem k násilnostem v Egyptě, které mají nejrůznější zdroje, ale doufáme, že volby umožní pluralistickou společnost a my bychom rádi slyšeli, jak vy, pane eh, velvyslanči, vidíte tuto situaci. Prosím, máte slovo. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um... Děkuji vám, pane předsedo. Zdravím eh, všechny členy výboru. Vážení poslanci, dámy a pánové, pokusím se, pokud to budu schopen, vám popsat, eh, jak se díváme na situaci v Káhyře. Nebe nad Káhyrou není eh, často čisté, ti z vás, kteří tam byli, si to určitě všimli a dnes to je podobné. Teď tedy jde o tu ústavu, která byla přijata na základě eh, eh, přání lidu. Samozřejmě, že eh, to bylo bojkotováno některými silami a také to přijetí utrpělo mm, kampaní v médiích. Ale ten text ústavy samotný obsahuje některé pozitivní prvky. Například jsou tady nejmodernější ustanovení, která Egypt viděl, které se týkají parlamentních svobod, eh, lidských práv, včetně rovnosti pohlaví. Samozřejmě mnoho z toho samozřejmě se ještě musí uplatnit eh, v, v praxi a musíme si počkat také na zvolení parlamentu, což eh, by k tomu všemu mělo dojít několik místů po prezidentských volbách. A musíme si tedy počkat, jak to nakonec dopadne. Dále jsou tam poměrně silná opatření týkající se oddělení mocí, minimálně oddělení parlamentu od prezidenta, eh, limit eh, mandátu prezidenta, velmi silná kontrola exekutivy ze strany parlamentu a poté, až bude zvolen parlament, tak by tady měl být dostatečný prostor pro vyváženější systém vlády. A doufáme, že se oživí i spolupráce mezi vaším parlamentem a egyptským parlamentem poté co bude zvolen. Mnoho, um, mnoho lidí v Egyptě, kteří se dopají dostat do parlamentu, říkají, že by rádi eh, spolupracovali eh, s parlamentem a čím dříve, tím lépe. V ústavě jsou také určité věci, které jsou pro nás trochu kontroverzní, například možnost postavit civilisty před vojenský soud a nezlepšil se tady dohled nad armádou ale my si myslíme, že by tato ústava mohla posloužit k tomu v cestě na, k demokracii. Teď eh, tedy se pozornost obrací k prezidentským volbám. Byl teď schválen volební zákon. Eh, kritika, která si souvisí, se týká toho, že tady chybí možnost se odvolat nebo si stěžovat na průběh eh, volby. Přechodná vláda před několika dny vydala prohlášení, které říká, že volby by se mohly nejdříve uskutečnit. Eh, v květnu Harrison Bahdy, který, eh, jak víte, dostal asi 20% v těch předchozích volbách v roce 2011, je eh, tedy jedním z horkých kandidátů, poté je to generál Al-Sisi, který je v té současné přechodné valbě. Možné, že se ještě přihlásí další kandidáti. O jejich programu zatím nic není, musíme si počkat, jak bude probíhat kampaň. Poté by měla následovat parlamentní volby a egyptské politické strany se zase oživují. Eh, s vidítkou na volby je tady řada islamistických stran. Samozřejmě eh, eh, ta politická strana muslimského bratrstva ještě neřekla, jestli se tedy zúčastní, na to se musíme počkat, ale není tady velká chuť pro usmíření. Přestože někteří politici, včetně Al-Musi, řekli, že bude nezbytné, aby se v určitém okamžiku do eh, politického procesu vrátili. To je tedy eh, o velmi složitou situaci, nové bezpečnostní hrozby, terorismus na Sinaji a teď i na eh, v hlavní části Egypta dochází k pouličním protestům, včetně některých sekulárních skupin. To mm, samozřejmě se snaží bezpečnostní složky potlačit. Evropská unie eh, velmi jednoznačně odsoudila, včetně parlamentu, eh, jakékoliv násilí a terorismus a bude to dělat i nadále. Jeden důvod eh, ke znepokojení nejenom ze strany Egypta, ale i celého světa je právě Sinaj. Tady došlo ke zničujícímu útoku na bus turistů v Altabě, kde přišli čtyři lidé o život. To možná znamená začátek dalšího eh, boje. To, samozřejmě to bude mít obrovský dopad na cestovní ruch, který již velmi utrpěl, protože miliony lidí v Egyptě závisí na cestovním ruchu a ti vždycky velmi trpí tím, když dojde k poklesu turistů, kteří eh, jezdí do Egypta. Stejně tak eh, říkáme jasně, že politický proces musí být otevřený všichni tím, kteří se vzdají násilí a přijmou základní politické principy, je potřeba tento proces podpořit a byl co nejinkluzivnější. Nejde jenom o demokratickou tranzici, ale jde také o to, aby v dlouhodobém výhledu jsme tady měli udržitelnou bezpečnostní situaci. A to eh, si myslím, že je něco, o co egyptianům jde, zejména od těch eh, události od ledna 2011. A my neustále poukazujeme na porušování lidských práv. A přestože je tady určité pochopení o proto, že bezpečnost je hlavní, eh, tak eh, tady dochází k přehmatu. To bylo také obsaženo v nedávném usnesení parlamentu a také v závěrech Rady ministrů zahraničí eh, z minulého měsíce. co nás nepokojuje, například eh, vyšetřování eh, eh, zločinů minulého režimu. Doufáme, že s těmi podezřelými bude lépe zacházeno. Jde také o soudy nad novináři, s tím, že někdy tresty na demonstranty jsou vynášeny téměř okamžitě, což nám přijde nepřiměřené a stejně tak i jde o vazební podmínky, což nás velmi znepokojuje nejenom pro islamisty, ale také pro některé sekulární politiky. Pan Navtonidis eh, vám poskytuje. Stavros Lambrinidis vám určitě poskytuje aktuální informace. Eh, my jsme v kontaktu s občanskou eh, společností v Egyptě, spolupracujeme také s vaší misí do Egypta. A jedna věc ještě, kterou jsem chtěl zmínit na závěr. Pane předsedo, vy jste hovořil o křesťanech a tady Jde o to, že jejich situace se trochu zlepšila v posledních měsících. Po té velmi obtížném roku 2013 došlo k vypalování kostelu. Máme teď trochu důvodu k optimismu postavení křesťanů v Egyptě a teď velmi rychle k ekonomické politice, kde možná vidíme pozbudivé známky. Ibrahim Mechle teď přijal hospodářský program, e, ve vládě několik zkušených ekonomů kteří doufáme, že budou otevřenější k mezinárodní spolupráci a k mezinárodním finančním institucím. To je důležité, protože Egypt teď do značné míry závisí na štědrosti tří eh, států v Perském zálivu a to asi není dlouhodobě udržitelné. A už jeden z těch států to také veřejně řekl. Takže eh, čím větší podpory se Egyptu dostane, tak tím eh, lépe ale určitě to asi nebude hned, nejprve se musím počkat na ty volby. Premiér a vicepremiér a ministr financí nedávno prohlásili, že ta současná politika eh, v ekonomické oblasti je velmi křehká a začali hovořit o dlouhodobější záležitosti, což souvisí s dotacemi na pohonné hmoty, což eh, Eh, vyčerpává 20 státního rozpočtu, je možné, že začíná pohyb v této věci. Eh, bude muset proběhnout veřejná diskuze před touto reformou. Ministr financí eh, se také setkal s daňovou zprávou, hovořil o zlepšení daňových příjmů. Rozpočtový deficit letos bude asi 12% a, nebo i více. Takže začíná se, eh, začínají se určité věci měnit, například energetická politika a toto všechno okazuje na to, že vláda začíná postupovat správným směrem k reformám. Eh, hospodářský ministr a ministři pro obchod a infrastrukturu eh, vyslovili silnou politickou vůli zlepšit podnikatelské prostředí v zemi, které se velmi zhoršilo v posledních letech. Čeká se změna zákona o investicích, to teď přijela vláda a je to na úřadu prezidenta, čím dříve to bude skláno, tím lépe, protože jde o právní jistotu například při uzavírání smluv. Zářada Evropské evropských společností tím byla poškozena, zejména e, v procesu privatizace. To e, investory velmi e, šokovalo a proto je dobře, že se tím vláda začíná zabývat. Eh, trvání této vlády je také ve hvězdách. Toto je čtvrtý premiér za těch několik málo let, jsem tam já. A eh, uvidíme, co se podaří této vládě dokončit. Ale minimálně ten začátek vypadá dobře. Několik eh, ještě aspektů týkajících se zahraničních vztahů. Ne, nevím, jestli máme čas do všech zakázat, takže zmíním jenom jednu nebo dvě. Egypt eh, se snaží oživit svůj eh, vztah s Ruskem, to stojí za zmínku. Došlo k eh, návštěvě na vysoké úrovni. A Egypt je také, má také zájem na oživení svého vztahu k Africe z dobrých důvodů. Nejde jenom o to, že to je eh, Egypt je velkým eh, a lidnatým eh, africkým státem a jde o nápravu těch vztahů s Africkou unii. A hlavně jde o vody Nilu, protože se má v Etiopii postavit přehrada, takže vztahy mezi Etiopií a Egyptem jsou teď velmi napjaté. Je to záležitost, ve které by asi přivítali pomoc eh, mezinárodního společenství, jako je Evropská unie, ale je jasné, a to jsme dali jasně nebo, že by to museli akceptovat všechny strany. Prozatím Etiopané eh, nemají velký zájem o takové zprostředkování, ale možná, že je to záležitost, kterou by bylo dobře dále sledovat, protože by se to mohlo zkomplikovat. A na závěr tedy k naší práci. Pane předsedo, jak víte, Evropská unie dostala poprvé žádost, aby eh, poslala pozorovací misi do těch prezidentských voleb. Teď se připravují poslední eh, praktické eh, přípravy. Na vyslání této mise samozřejmě to bude velmi důležité, velmi pečlivě dodržet metodologii pro mezinárodní volby, tak jak to vždycky děláme. A také Eh, monitorovat, jak bude probíhat ta předvolební kampaň vzhledem té velmi obtížné situaci v Egyptě. Když eh, Stavros eh, nás naštívil, tak některé, někteří vysoce postavení vládní představitelé ujišťovali, že zajistí rovné podmínky pro kandidáty. Myslím, že se to tedy úřady začínají uvědomovat a čím dříve bude potvrzeno datum konání voleb, tak tím lépe, zatím to ještě nevíme, potom můžeme začít vysílat eh, naše eh, pracovníky. A mělo by to vést k prohloubení našeho vztahu a k vzájemnému respektu do úroveň politického dialogu, který vede Lady Ashton, je velmi vysoká, už tam byla šestkrát, brzy se vrátí Bernardino Leon, který vás čas času informuje, je velmi častým návštěvníkem, eh, že si někdy říkám, jestli bych ho měl obětovat u sebe doma, ale určitě eh, odvádí vynikající práci na této frontě. A máme samozřejmě velký zájem na tom, abychom zlepšili situaci v oblasti lidských práv, podpořili občanskou společnost, ať už podporou společných projektů nebo dalšími způsoby. E, e, teď se v Egyptě velmi citlivě staví k takzvanému e, vněšování znějšku a proto bychom to měli přistupovat prakticky, například upozorňovat na osvědčenou legislativu. Myslím, že tento parlament by se k tomu mohl často vyjádřit. My tedy doufáme, že se do toho více v budoucnosti zapojíte Stavros Lambrinidis, eh, se tím také zabývá a on se snaží působit na mm, eh, veřejnost a snaží také hledat prostředky pro to, aby se zlepšil legislativní proces. A teď k eh, pomoci a evropské politice sousedství. Ministři zahraničí Mm, tam také jednali, tady víme, že to je hlavní část našeho úsilí. Je také důležité, abychom eh, konstatovali, že eh, začal proces boje proti eh, chudobě, protože míra chudoby vzrostla z 21% na 26% a posledních. To je vážný, eh, vážné, vážným zdrojem zapokojení Týká se to mladých lidí, žen, zemědělců, kteří tím trpí nejvíce. Takže ty programy, na které my se zaměřujeme, eh, se týkají eh, posilování zaměstnanosti, na pro mladé, vzdělávání, rozvoj venkovských oblastí. Podepsali jsme teď nové programy v těchto oblastech. V posledních třech měsících chceme více tedy se zaměřovat na ty nejhůře postavené. Stejně tak se snažíme podpořit přidělování nových půjček z Evropské investiční banky a banky pro obnovu a rozvoj. Komise také velmi brzy eh, předloží nové informace o financování politiky sousedství. A teď eh, obchod a investice. Tady jsme se snažili o přijetí obchodní dohody, když je teď asi předběžné eh, přistupovat k těmto jednáním, protože to se vyžaduje politickou kontinuitu, ale po volbách by se tyto věci mohly pohnout i tak, ale eh, pořád eh, zvažujeme možnosti. Ty první znaky nové vlády o zlepšování podnikatelského prostředí jsou pozbudivé a proto bychom měli toto dále sledovat. Pane předsedo, vážení poslanci, je logické, že eh, partnerství se státy, které jsou na jich od nás, eh, je pro nás velmi důležité. Kam jde Egypt, tam půjde celý region. Tři roky po revoluci se tato země potýká s obrovskými výzvami, týká se to demokratizace, bezpečnosti, sociální spravedlnosti, eh, dalšího rozvoje. Ten seznam by mohl být velmi dlouhý, ale řešení musí najít Egypt sám. Možná, že ne vždycky se shodneme, tak Eh, určitě můžeme přispět k hledání řešení. Parlament, a tím končím, pane předsedo, by to mohl být součástí a doufáme, že mnozí z vás přijedou do Káhyry v příštích měsících, ať už v kontextu té pozorovatelské mise nebo v nějakém jiném kontextu. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. Salafranca. Děkuji, pan Salafranca. Děkuji, pane předsedo. Vítejte, pane velvyslanče, jsem velmi rád, že jste přišel, že jste nám prezentoval tento velmi zajímavý přehled situace v Egyptě. Naposled, co jsem navštívil Egypt, to bylo o příležitosti vyslání Task Force za přítomnosti vysoké představitelky. Od té doby se situace podstatně změnila. Dělá nám starosti nestabilita této země. Vy jste se o tom také zmínil. A především nás trápí ta ekonomická nerovnováha, která se tam objevuje. I když se veřejný dluh eh, sníží na 12%, což nevypadá úplně hrozně, ale děsivý je nárůst eh, míry chudoby v zemi a očekáváme také návrh zákona o usnadnění investic. Doufáme, že pomůže v této složité situaci. Zmínil jste se o návštěvě Stavrose Lambrinidise. Předseda ve svém úvodu hovořil trošku o situaci v zemi. Nás by zajímalo, jak se díváte na tuto důležitou kapitolu lidských práv v zemi. To je věc, která nás také velmi zajímá. Pozitivně hodnotíte nový text ústavy. My víme, že Evropská unie vyslala technickou misi, misi která má za cíle podpořit tento proces a potom zde bude také volební mise, která bude sledovat prezidentské a parlamentní volby. Zajímalo by nás také, jak eh, se díváte na tu zprávu technické mise o ústavním referendu. Můžete něco už předeslat? Ty procesy, ty volební procesy, které probíhají prezidentské volby a parlamentní volby, budou věrohodné pouze tehdy, pokud proběhnou v inkluzivním kontextu, v kontextu politického pluralismu a za účasti všech politických eh, pokrokových stran v zemi. A zajímalo by mě, zda v prezidentských volbách, kromě pana Al-Sisiho, zde budou i jiní kandidáti, kteří by mohli zastupovat jiná hnutí a mohl byste také načrtnout politickou mapu, pokud jde o parlamentní volby s ohledem na účast islamistických sil. Zajímalo by nás, jakým způsobem se to všechno profiluje, jak vypadají ty přípravné práce na volby. Vzhledem k tomu, že ty lhuty jsou opravdu krátké, jak stanoví už sama ústava. Nicméně připadá mně nejdůležitější pro zajištění politické změny, aby bylo dosaženo stability v zemi, aby nedocházelo k teroristickým akcím a právě to nám může umožnit, aby Egypt eh, šel cestou vpřed. Je to obrovská země, bohužel musíme říci, že ty ukrajinské události tento týden trochu zastínily zájem mezinárodního společenství o Egypt a o Sýrii, ale ta hra, která se hraje v Egyptě, je zásadní a podle deklarace, který, kterou jste zde dnes přednesl, podle vaší deklarace, je jasné, že nemáme jinou možnost, než jít eh, cestou těch volebních procesů, které se připravují. Děkuji. Thank you very much, President. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že jste přišel mezi nás a že jste představil poměrně podrobný přehled současné situace, tak jak ji vnímáte vy. Má poslední návštěva do Egypta proběhla také v souvislosti s vytvořením Task Force a od té doby se snažím sledovat další vývoj v zemi. Jedna věc, která znepokojuje nejen mě, ale celou řadu kolegů, situace v Sinaji. Vy jste se o tom stručně zmínil, situace se tam zhoršuje. Já si myslím, že součást problému, nebo to část problému, souvisela s bezpečnostními restrikcemi kvůli dohodám mezi Izraelem a Egyptem. Pořád to ještě platí, anebo je nyní možné, aby Egypt vyslal více jednotek a policie a dělá to tak. A ta situace se na je opravdu hrozivá. Největší problém je problém imigrantů ze Sudánu nebo z Eritreji, kteří jsou drženi jako rukojmí, především beduíny, beduínskými gengy, abych tak řekla, které tam operují téměř beztrestně a velmi krutě. Takže má otázka je, zda je toto důvodem k veřejnému znepokojení v Egyptě, anebo zda to Egypt nesleduje, nemá to zájem a co můžeme udělat, abychom se pokusili tuto situaci zlepšit a abychom skoncovali s těmito jevy. To je jedna věc, na kterou jsem se chtěla zeptat a další otázka se týká věci, o které jste se také krátce zmínil. v Egyptě se velmi citlivě staví k otázkám zahraničního financování. Mě by zajímalo, zda se něco změnilo, pokud je o mezinárodní nevládní organizace, které pracovaly v Egyptě a doufám, že tam pořád ještě pracují. Děkuji. Uh, uh, Děkuji, já vás tady vítám. fascinující slyšet ten váš přehled o situaci v Egyptě. Musím říct si osobně, že a také za naši skupinu, že vnímáme pozitivně stabilizaci, tu novou ústavu, Já uh, mám ve svém volebním okrsku několik eh, voličů, také koptů původem z Egypta. Ale teď jsem viděl zprávu o tom, že soud v Káhyře odsoudil policistu na do vězení eh, v souvislosti se smrtí 37 muslimských bratrů. Takže tady pořád eh, panují pochybnosti o právním státu, ale je potřeba, aby se to zlepšovalo protože řada muslimských bratrů je pořád ve vězení a otázka spojená s Morsim, jaké soudu bude podřízen on. Mám dvě velmi rychlé otázky. Eh, ekonomika a turistika, eh, zlepšuje se to teď, protože to bylo projekt eh, katastrofické. Víme, že jak je lidnatá země a že se podaří ekonomiku stabilizovat. A potom mám otázku související s postojem Egypta k širšímu arabskému světu, zejména tady jde o ten nedávný, tuto nedávnou rozmíšku eh, s eh, státy v Perském eh, zálivu. Tady jde o to, jestli podporují Morsio nebo ne. Katar se zná být silným příznivcem muslimského bratrstva. Myslíte si, že Katar eh, zneužije té své finanční pomoci, bude podporovat eh, trochu podezřelé aktivity některých islamských aktivit, zejména muslimského bratrstva, anebo eh, budou v tom omezení těch, těmi ostatními státy v Perském zálivu. Gracias, presidente. Gracias. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane velvyslanče za vaši analýzu současné situace a perspektivy krátkodobé. Vy jste před chvíli říkal, že před třemi lety začalo arabské jaro. A před rokem a půl asi došlo k tomu převratu v Egyptě a já si dovolím podívat se trošičku zpátky a zamyslet se. A mám takovou trošku širší otázku. Co se stalo? Zamyslete se s námi nahlas, jakou roli v uplynulých třech letech sehrála Evropská unie? Tam. Prosím stručně, protože neproběhlo to tak, jak jsme očekávali poté, co jsme se do toho opravdu velmi zapojili. Třeba ta task force, to bylo 6 milionů eur co se vlastně stalo? Proč muslimské bratrstvo, bratrstvo a Mursi šli jinou stranou? Proč jsme, jinou cestou? Proč jsme se dostali do takové situace, v jaké jsme dnes? Jsou to i jiné modely, možná my jsme tam nevyvinuli nás eh, potřebný vliv a zapojili se do toho také země zálivu. Možná kvůli tomu jsme se tolik eh, neprojevili. Sloužila k něčemu ta naše mantra more for more – je ta naše politika sousedství k něčemu, anebo to bylo opravdu velmi neúspěšné, jak se zdá? A chtěl bych se také zeptat, eh, na to usnesení, které bylo přijato před měsícem. Tam eh, žádáme paní Eštonovou, aby pokračovala ve zprostředkovatelském úsilí můžeme pořád ještě něco udělat, abychom změnili běh věcí. A bylo by opravdu katastrofální, kdyby Egypt zopakoval to, co se odehrálo v Alžírsku před 20 lety, v 90. letech. Vy jste říkal před rokem a půl, že je to nepředvídatelná země, takže se klidně může stát, že zítra se všechno zvrátí. Nemáme křišťálovou kouli, takže těžko můžeme věštit, co se stane, ale mě by se opravdu, mě by zajímalo, jak se díváte na to, že by Egypt mohl zopakovat to, co se odehrálo v Alžírsku v 90. letech. Pane předsedo, tři krátké otázky, pokud mohu. Po každé, když cestuji do Gazy, tak musím cestovat přes Egypt, pokud je o problémy muslimského bratrstva v Egyptu a jejich v Egyptě a jejich přímá kontrola Gázy. Můžete nám říct něco o těch dopadech, protože Egypt je jediný přístup, nebo do této chvíle byl jediný možný přístup ekonomicky i jinak do Gázy, protože Izraelci brání přístupu z druhé strany. Takže to, co se odehrává v Egyptě v souvislosti s přístupem do Gazy, by mě zajímalo, jak se tedy na to díváte. Víme, že je zde opravdu malá, malá menšina, ale někteří extremisté říkají, že bychom měli vyhodit do vzduchu pyramidy. Takže to mě vede k otázce ohledně kulturního dědictví. Tam je toho opravdu spousta. A mě by zajímalo, zda toto je oblast, kde by mohla Evropská unie konstruktivněji pomoci. Ty škody v Egyptě nejsou tak hrozné jako v Libii, ale i tak eh, je to znepokojivé. Je to tak skvělá, historicky bohatá oblast. A za třetí, problém s Nilem. Před čtyřmi tisíci lety egyptěné kradli nubícům zlato a teď se jim snaží komplikovat eh, život, eh, pokud jde o vodu. Takže je to skutečně složitá oblast. Mohlo by se to zvrátit na jednu či na druhou stranu. Pokud v blízké budoucnosti budou přijaty návrhy, o kterých se diskutuje, jak to dopadne, jak se na to díváte, můžete nám říct, jaký je váš náhled na věc? Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane velvyslance, za váš přehled. Potvrzuje to, že skutečně máme důvod k obavám ohledně toho, co se děje v Egyptě. Já chci navázat na to, co říkal kolega Mian Mon. Já také vítám vaše výzvu k většímu zapojení parlamentu Doufám, že také budeme mít příležitost eh, setkat se s paní baronkou Eštonovou a hovořit s ní o této problematice, protože už dlouho jsme tuto příležitost neměli. Omlouvám se, ale teď je vlastně první příležitost, abychom reagovali na eh, to, co řekla baronka Eštonová po ústavním referendu. Bylo to opravdu bizarní a vede to k nejasnostem ohledně postavení a pozice EU. Ona říkala, že se ty uh, události sledují, že je sleduje a bude je sledovat volební mise a doufá, že to všechno proběhne eh, klidně a blahopřeje úřadům k tomu, jak dobře proběhlo toto referendum. Samozřejmě byly tam protesty a bylo tam i násilí. Bere taky v úvahu to, že možná události, které se odehrály před referendem, by měly být prošetřeny a beru v úvahu také to, že je zde široká většina hlasů pro, která svědčí o tom, že je zde jasná podpora pro návrh ústavy. Potom eh, se zmiňuje o vlastním obsahu, ale toto je opravdu důležité je toto naše odpověď na 98% většinu v referendu, která se vyjádřila pro, když jasně víme, že odpůrci ústavy byli marginalizováni, že neměli příležitost se vyjádřit. Já si myslím, že když to postavíte do kontrastu s prohlášeními aktivistů, když to porovnáte s tím, co soukromně říkali vysoce postavení evropští úředníci, kteří říkají, že ta situace je nejhorší v porovnání s tím, co viděli v minulosti, když to postavíte do kontextu, který není růžový, a oni říkají, že je to nejhorší, co kdy viděli, tak opravdu nechápu, jak je možné, že je zde taková propast mezi tím, co zaznívá v těchto prohlášeních a, a tím, co říkala baronka Eštonová. tak jsme vůbec nereagovali na ústavní prohlášení Mursího. Já jenom nevím, co Evropská unie dělá a opravdu bych to ráda pochopila, protože jsem eh, pracovala na těch evropských eh, nástrojích. Eh, snažila jsem se, aby More for More skutečně něco znamenalo, aby ti lidé, kteří chtějí demokracii a lepší budoucnost, měli naději na úspěch. A myslím si, že nedostatek politického vedení a nedostatek jasnosti a transparentnosti toho, co to vlastně znamená more for more. Všichni evropští politici to inzerovali jako univerzální řešení pro celou řadu našich sousedních zemí. Já si myslím, že je to spíš problém naší důvěryhodnosti a naší efektivity. V budoucnosti proběhne celá řada voleb, nejdříve tedy prezidentské, potom parlamentní tom pořadí, které jsme odsouhlasili a já doufám, že ten kontext voleb bude zohledněn mnohem vážněji, než budeme vítat průběh voleb, jako tomu bylo v lednu 2013. Um, to byla eh, série nesmírně dobře formulovaných otázek. Uvidíme, jestli se podaří to všechno odpovědět. Pane Salafranko, v té návštěvě roce Lambrinidise, já nevím, jestli jste s ním mluvil v poslední době, já vím, že je v kontaktu s vámi všemi. A on vyvinul velké úsilí, setkal se s ministrem vnitra, já to poprvé, kdy se sešli Eh, ti klíčoví lidé, kteří by mohli zlepšit vazební podmínky, například se snaží navštívit některé zadržované. Dále to sledujeme a doufám, že to možné bude i nadále. A to proto, že minister eh, řekl, že byli otevřeni eh, návštěvám zahraničních návštěvníků ve vazebních věznicích. Takže Stavra se na tom chce dále podílet. Souhlasím s vámi také v tom, že ta ústava vypadá um, slibněji, než to, co jsme měli v minulosti. A ještě v tom prohlášení z ledna, k tomu se vrátím až nakonec. Víte, že ta mise eh, se následovala Eh, která se měla zabývat volbami. To teď probíhá. Nevím, jestli eh, vysoká představitelka eh, ova, bude moci podat další informace, byla to velmi omezená, máme se. Vidíme, jaké budou výsledky. Budou ty volby inkluzivní a pluralistické? To teď těžko. Můžeme říct si ten Jediným kandidát zatím je Zabaky. Je tady eh, možný druhý kandidát, nevíme, jestli další se přehlásí. Jsou tady někteří, kteří si myslí, že někteří se budou snažit apelovat na ty islamistické voliče. Eh, zastoupení islamistů po volbách tady už máme stranu NUR, která je eh, součástí celého toho procesu, jsou to salafisté, ale tady také několik dalších stran, které byly velmi aktivní. Potom je to ta strana svobody a plnosti. To, eh, o té nikdo neví, jestli podpoří parlamentní procesy nebo ne. Teď to nevypadá moc pravděpodobně, ale uvidíme. A situace na Sinaji. Se mluvám, že jsem nezmínil o tom usnesení z 13. března, eh, které jste přijeli tady v parlamentu, které se týká obchodu s lidmi. To je eh, pro nás eh, velkým zdrojem nepokojení. My jsme o tom diskutovali s ministerstvem zahraničních věcí a s dalšími. Ta situace je eh, velmi komplikovaná. Jeden z těch hlavních problémů je přístup, tedy jak se tam dostat, aby to viděli diplomaté, nevládní organizace, aby se tam mohli s tou situací seznámit. Není to jenom komplikované, ale je to také nebezpečné. A to se týká eh, další zkušenosti, takže musíme být velmi opatrní. My jsme o tom s ostatními velvyslanci diskutovali velmi dlouze, my jsme si to usnesení dobré. Je eh, souvisí ta situace na Sinai s eh, Camp David. Spolupráce s Izraelci tady zatím funguje. Myslím si, že to souvisí s řadou dalších věcí. A nejsou to všechno domácí věci, je tady řada zahraničních faktorů, eh, řada elementů, které tady působí na syny. Já si pamatuju, že asi deset let eh, se nikdo tomu eh, nevěnoval, nikdo to tam nesledoval a ty příčiny jsou tady velmi hluboké. Bezpečnostní složky v Egyptě tady bojují velmi tvrdě, snaží se velmi, ale do určité míry při tom potlačování povstání eh, jim to bude trvat dlouho a je to také velmi nebezpečné, o tom eh, není pochyb. Situace no, postavení mezinárodních nevládních organizací není úplně nejlepší. Je tady velmi nový, zajímavý nový minister pro sociální spravedlnost, který byl jmenován minulý týden. Je to tedy ministrině a uvidíme, jak Eh, se poradí s těmito úkoly. To je eh, ministerstvo, které také eh, pod které spadají nevládní organizace, má velmi dlouhou zkušenost. Na druhé straně barikády má za sebou ohromující výsledky. Pracuje v sociální oblasti už dlouho, je to velmi vzdělaná osoba, vyzná se v tom, jak komunikovat s mezinárodními nevládními organizacemi. Budeme to tady i nadále sledovat. A ještě k tomu, co říká Charles Tanak. Myslím, že to, o čem jste hovořili, je velmi vážné. Eh, eh, řekněte svým přátelům, aby eh, se vydali do Luxoru. Ty lodi jsou tam zakotvené a nejezdí po Nilu. V Egyptě se říká v Čipře, když jedete na velbloudu, tak musíte zaplatit pět liber ale mm, teď vás to bude stát mnohem více a má to obrovský dopad na životy eh, rodin eh, v tom jižním regionu, kde je největší chudoba, ale teď také v jiných oblastech, například eh, Šarmu, to, tam už teď nikdo nejezdí. Po tom incidentu v Ten příslušný minister se snaží si něco dělat, snaží se udržet situaci, ale Myslím, že to všechny nesmírně znepokojuje. Také ta vzrůstající chudoba, které jsme tady byli svědky, to reflektuje mm, to, že 9 milionů lidí eh, závisí na cestovním ruchu. Je to druhý největší zaměstnavatel po eh, zemědělství. Takže turisté se zatím nevracejí. Teď nejprve bude muset se zlepšit bezpečnostní situaci země na Sinaji. Eh, Rudé moře to je úplně jiná eh, věc, o tom teď mluvit nebudu. Ty spory se státy v Perském zálivu. Nevím, jestli Katar bude nedala podporovat muslimské bratrstvo, ale zdá se, že jsou izolovaní v rámci Perského zálivu. Ale nechci o tom teď spekulovat. Eh, evidentně tady dochází k rozkolům. Egyptiané už splatili Eh, část těch peněz, které dostali od Kataru, které, který Katar dal eh, Morsiho vládě, využili některé z těch jiných peněz, které dostali ze zálivu, aby splatili tyto. A ten vztah eh, s Katarem je velmi obtížný. Pane Milane Mone, vám také děkuji za tu strategickou otázku. Jakou roli jsme tady hráli v posledních třech letech? Já jsem v Káheře od února 2012 a mám být úplně upřímný, tak jsme dělali všechno, co bylo v našich silách. Můžete se také vyjádřit ještě k tomu, co udělala Cathy Ashton a Bernardin Dion, když se snažili usmíření eh, v Káheře, Všichni nás o to žádali. Ale nefungovalo to a nefungovalo to z celé řady složitých důvodů, ale nemyslím si, že jsme mohli skutečně odvést víc práce. Možná, že eh, na to máte jiný pohled, ale my jsme v této oblasti nemohli odvést více. Jak eh, pokud se eh, podaří přivést všechny k jednacímu stolu a všichni to nakonec budou chtít, tak ta zkušenost, kterou máme, se dá ještě dobře využít. A teď k té zkušenosti z Alžírska. V Egyptě eh, muslimské bratrstvo eh, mělo velmi velký vliv, bylo to také eh, součást vlády a po určitou dobu. A to si myslím, že to odlišuje od Alžírska. My se můžeme velmi poučit. A to asi je všechno k Gaza, tady se to určitě nezlepší. Hamas byl teď v Egyptě zakázán, přestože egyptiané se podívali na tom příměří, které bylo vyjednáno před nějakou dobou. Takže ještě pořád jejich spravodajské služby se eh, toho účastní, oni se snaží uklidnit tam situace, ale nevidím, že by se to tady mohlo zlepšit. Možná, že po volbách ta situace bude trošku jiná. A co se týče těch eh, památek, tak s tím eh, souhlasím. Myslím, že tady máme poprvé šance na twinningové projekty s Ministerstvem pro eh, starožitnosti nebo chráněné objekty. Půjde o to, jak chránit ty objekty. Vody Nilu to je velmi komplikovaná záležitost, egyptiané mají pocit ohrožení. A to je, není překvapivé, protože většina pitné vody e, pochází z Nilu, ale jakékoliv úsilí o spolupráci, spolupráci se nad tím nevydařilo. Etiopané nejsou otevřeni dalšímu jednání s Egyptiany. Eh, asi dojde k nějakému odkladu při budování té přehrady. Eh, mají asi určité právo přehradu budovat, ale musí se e, to dostat do nějakého rámce, kde budou ochotní ke spolupráci obě strany. Možná, že, a nechci to pořád opakovat jako nějakou vymluvu, ale možná, že po volbách to bude jednodušší pro egyptiany, aby eh, změnili své stanovisko, až dosud to tedy pro ně byl velký problém. Takže to musíme sledovat velmi pečlivě a opatrně, protože by se to mohlo eh, dostat k nepříznivému konci. Jinak si myslím, že to, co se říká na adresu lidi, ještě to vyřídím. Odpěva eh, reakce na referendum. 90% eh, lidí bylo pro, eh, ale byl tady také velmi efektivní bojkot. Ten bojkot byl ženy, byly tady, byla tady spousta lidí, kteří nehlasovali, kterým bylo řečeno, aby nehlasovali, bylo to dobře zorganizované. To je jedna věc, kterou bychom měli mít na paměti. Na druhou stranu, myslím, že jsme trochu omezili to, co jsme říkali v našem prohlášení. Já si myslím, že to ta podmíněnost byla poměrně jasná. Měli bychom se hlavně podívat na podstatu. Jaká ústava byla vlastně schválena? A jak už jsem říkal, tak ano, je problematická v některých oblastech, ale jsou tady oblasti, které nabízejí e, úplně nový pohled, zejména v oblasti základních práv a, a lidských práv. To jsou věci, které bychom měli dále velmi sledovat. Eh, už jenom to, že to egyptěné schválili v eh, referendum a teď je na politických eh, stranách, aby naplnili tento příslip, co se týče parlamentu a také vašeho parlamentu, tak si myslím, že je potřeba jim hodně pomoci. Podle mě to velká příležitost, jak prokázat důležitost některých hodnot. A k tomu více za více. Zkušenost z Egypta ukazuje jasně, že pokud eh, máme něco takového dosáhnout, tak musíme eh, budovat kontext, musíme ho vysvětlit a musíme ho aplikovat velmi eh, specifickým způsobem, ne nějakým nepromyšleným, musíme to vyostřit. Přemenším v Egyptě naše peníze jsou důležité a kvalita, kvalita naší pomoci je vysoká, možná nejvyšší, ale ty prostředky jsou trpasličí. 17 miliard dolarů přišlo jenom z Ferského zálivu. A další e, stejná částka je možná na cestě. Nejsou to jenom dary, ale jsou to půjčky, spousta e, prostředků, takže pokud e, chcete vyžít svůj vliv, tak o toho se odvíjí ty prostředky. Ale možná, že v některých velmi dobře definovaných oblastech bychom mohli být účinnější, kdybychom byli lépe zaměření a více definovali naše úsilí. Děkuji. Thank you very much, uh, uh, Děkuji, pane velvyslanče Morane. Než uzavřeme dopolední část zasedání, tak vám chci připomenout, že dnes eh, začneme ve tři hodiny za přítomnosti výkonného ředitele SVČ pana Lefflera. Děkuji.